Rada bych vám oznámila, že rozhodnutí koordinátorů ze včerejší večerní schůze 3. května tedy, stejně tak jako z naší poslední schůze Tranu 11. dubna, naleznete kopie obou těchto schůzí ve svých podkladech. Nemáte-li žádné námitky a nevznesete-li je do půl jedné dnešního dne, budou tato rozhodnutí považována za přijatá. Ano? A nyní budeme hlasovat. Já bych jenom ráda ověřila, Máte-li sebou vaše hlasovací kartičky. Zahajuji hlasování, pojďme na to. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Le quorum est atteint. Nous allons pouvoir... Máme dostatečné kvorum, takže můžeme začít. Tak začínáme. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis dva: Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. To ověříme. Pojďme. Ukončuji hlasování. Plus 17, minus 14, 5 se zdrželo, přijato. Pokračujeme. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nepřijato. Kompromis 4 pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 4 byl přijat. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 25 přijata, 27 pro, proti, zdržel se, 27 přijata. 17, sedmička, pardon, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, <clears throat> přijato. Dobře, ověříme. Ukončuji hlasování. Plus 20, minus 17, jeden se zdržel. Měli jste pravdu, když jste to chtěli ověřit. Třicítka přijata, kompromis 3 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 6, kompromis 6 pro <clears throat> proti, zdržel se, kompromis 4, 6 byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 9 a 32 jsou zhodné. Hlasujeme o obou pro, proti. Zdržel se. Přijato. 33 pro, proti. Zdržel se. Přijato. 10 pro, proti, zdržel se, desítka přijata, 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se, třináctka přijata, čtrnáct pro, proti, zdržel se, čtrnáctka zamítnuta. Kompromis sedm kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, sedmička přijata. Dvacítka pro, promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Osmička přijata. 20 pro. Proti. Zdržel se. Dvacítka je přijatá. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Čtyři pro proti, zdržel se, čtyřka přijata. devítka pro, proti, zdržel se, devítka přijata. A nyní hlasujeme elektronicky o celém textu, závěrečné hlasování. Ukončuje hlasování plus 36, 4 proti, nikdo se nezdržel. Zpráva je přijata. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji, panu Wim von de Kampovi. Allez, nous continuons. Budeme pokračovat, pojďme. sice pokračujeme s, s eh, zprávou paní zpravodajky Meissner o vesmírné strategii pro Evropu a hned dávám slovo paní zpravodajce. Poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a na závěr samozřejmě si vyslechneme komisi. Prosím pěkně, ti, co opouštějí sál v tichosti. Gezín, máte slovo. No to je teď tedy zvláštní. Já jsem si myslela, že přijdu později na řadu, nebo že vůbec ne. Já mám úplně jiné podklady, protože tady mám <clears throat> jiné podklady pro dnešní program. Já vůbec nevím, proč mám nesprávný pořad jednání. No tak o tom budu hovořit bez uh, podkladu. Eh, vesmírná strategie pro Evropu je nesmírně důležitá. Máme stanovisko výboru pro dopravu. Uh, a také výboru pro průmysl máme stanovisko a musíme si uvědomit, jaký význam to pro dopravu má ale samozřejmě celá digitalizace v dopravě závisí na tom, abychom měli eh, takovou strategii, kde budeme zapojeni. Jedná se o to, abychom měli méně zácep, zácep dopravních, aby byla lepší propojenost na dopravních cestách. To ukazuje ve své zprávě. Mimo jedné se jedná také o například eh, vnitrostátní přepravu na lodích, ale také zohlednění námořní dopravy Stejně tak jako Galileo a další programy i Koperniku souvisejí s dopravou. Letectví také je velice silně zapojeno do vesmírné strategie. Souvisí s ní, to jsem všechno rozvedla ve své zprávě. E, máme 63 pozměňovacích návrhů a už jsme připravili kompromisy, o kterých budeme jednat příští týden na setkání stínových zpravodajů. Domnívám se, že je to mm, záležitost, která má mm, poměrně širokou schodu, alespoň to tak chápu na základě pozměňovacích návrhů, které předložili eh, další kolegové, kteří mají stejný pohled jako já. Já se omlouvám, ale já jsem vůbec netušila, že to dneska, že dnes přijdu na řadu, nemám sebou vůbec žádné podklady. No, takže tolik k mému stanovisku, teď já vím, co tam stojí. Děkuji vám mnohokrát paní Majsnerová. Dobrý den, pane Marinesko, já jsem vás neviděla, takže máte slovo. Thank you very much. Thank you to... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Meissner, za zpracování tohoto stanoviska. Já si myslím, že se jedná skutečně o velice dobrý text a obecně Kosmická strategie je pro Evropu velice důležitá. Pokud si přejeme, aby Evropa byla vesmírnou mocností, tak je potřeba do této oblasti investovat, eh, starat se o budoucnost. Obecně je potřeba dbát na systémy, které již existují, EGNOS, Galileo, Copernicus, ale samozřejmě se stará také o budoucí systémy, jako GOSATCOM to je vše velice důležité, protože už v tuto chvíli máme zobrazování, stanování polohy, teď je potřeba se zaměřit na komunikace a pokud jde o dopravu, tak je v této oblasti třeba zajistit financování pro budoucí fungování těchto systémů, jejich další zlepšování a zabezpečování. Zároveň je potřeba poskytovat potřebné částky do oblasti výzkumu abychom byli schopni držet krok s dalšími vesmírnými mocnostmi, jako jsou USA nebo nové země typu Čína. Také společná technologická iniciativa, kterou navrhl parlament prostřednictvím pilotního projektu, je velice důležitá a je zařazena mezi priority kosmické strategie a Evropská komise se tohoto návrhu musí držet. Já Čekám na kompromisy a na další zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji vám, pane Marinesku. Paní Forster, máte slovo. A promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, paní Rovodalon. Eh, merci. Eh, děkuji. Eh, <clears throat> děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Domnívám se, že je důležité připomenout, naprostou podporu této vesmírné strategii, eh, která panuje mezi všemi kolegy. Je to významné pro realizovat eh, programy Evropy pro bezpečnost silničního provozu, námořního provozu i letectví v souvislosti také s vývojem dronů a dalšími záležitostmi. Eh, Výbor ITRE přebírá náš postoj, protože doprava Eh, se snaží aplikovat program vesmírné strategie do celého programu dopravy. Eh, máme tady, možná musíme dávat ale pozor na pozměňovací návrhy ITRE. Chtěla jsem se vrátit k zásadnímu bodu této strategie, který je významný, a sice nezbytno dát opravdovou viditelnost dlouhodobou eh, programům, které budou zahajovány v Evropě abychom chránili tyto projekty eh, v době, kdy ještě neexistuje plná reciprocita a stej, ne, eh, plná reciprocita na trhu. Stejně tak, co se týká satelitu. ITRE žádá výbor, cituji, bdít nad tím, abychom měli rovné podmínky pro podmínky, stejně tak jako podmínky podniku ze třetích států. Já mám pocit, že tady ještě máme hodně práce před sebou a myslím si, že my evropští poslanci bychom měli vyslat jasný politický signál a požádat komisi, mm, aby eh, tady nasměrovalo preferenci evropských podniků v souvislosti se vesmírnou strategií. Děkuji a nyní má slovo paní Foster, prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní navrhovatelce. Není to žádná sporná záležitost. Myslím si, že to je eh, něco, co zapadá do stávající vesmírné strategie. A také si myslím, že je zcela zjevné, že je potřeba zajistit, aby tato otázka zůstávala mezi prioritními tématy. Když se podíváme na technologický pokrok, ke kterému dochází eh, na spolupráci napříč odvětvími, vypouštění satelitu a tak dále. Myslím si, eh, že v této souvislosti je dobře zmínit ten systém vypouštění eh, družic, jak o tom hovořil předřečník. Paní Meissner má naši podporu. My jsme zpracovali pouze jeden pozměňovací návrh a myslím, že z toho vzejde několik málo kompromisů a nevidím v, této, v tomto stanovisku prozatím nic sporného. Děkuji. Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Také poděkovat paní Meissner za vytvoření tohoto stanoviska. Pozměňujících návrhů se moc nesešlo, ale i vzhledem k tématu Neočekávám příliš eh, náročné vyjednávání o kompromisech, na které se však těším a doufám, že budou zakomponovány i naše pozměňující návrhy. Dovolila bych si pouze zdůraznit, že budeme jako GUE/NGL podporovat pouze ty návrhy, které povedou k vytvoření celoevropského přístupu a které budou odrážet mírový postoj k vesmírnému prostoru. Domnívám se, že je zapotřebí zajistit, aby Evropa v této oblasti byla soběstačná, k čemuž musí směřovat evropské rozvojové programy. Základním a nejdůležitějším nástrojem pro rozvoj kapacit evropského kosmického odvětví je účast ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, v rámci kterých se evropské podniky a vysoké školy, respektive výzkumné ústavy, podílejí na přípravě špičkových technologií pro kosmické mise a systémy. Právě účast v takovýchto programech jim pak otevírá cestu k podnikání v této oblasti, případně přístup k vysoce technologicky a znalostně náročným vědeckým projektům, což může mít pozitivní dopady i na oblast dopravy. Ještě jednou díky a těším se na další vyjednávání o tomto dokumentu. No, děkuji mnohokrát také. Já jsem s Čínovou zpravodajkou. Děkuji vám, paní Majsnerová, za vaši práci. Máte pravdu, když zdůrazňujete vesmírné technologie pro inovaci. Ehm, připomeňme si jenom Koperník, Galileo, a další. Všechny tyto programy nám umožní zcela konkrétně ohromně pokročit pro propojení světa dopravy v reálném čase. A to chci zdůraznit v reálném čase. Proč? Díky tomuto novému nástroji budeme moci velice přesně lokalizovat nezbytné údaje v reálném čase díky údajům, které budou prostřednictvím satelitu vyměňovány. Eh, pro dopravu, propojení s inovací a dopadem pro mobilitu zítřka je enormní. Už jsme hovořili a ještě budeme hovořit o autonomních vozidlech, o RTMS, o dronech, a bude, domnívám se, jednoduché eh, skutečně mm, dospět k dohodě mezi všemi politickými skupinami. Už to tady zaznělo. Mm, také já jsem přesvědčena o tom, že ESA není Evropská unie. A proto jako poslanci máme pouze kompetenci v návrzích Eh, my teď eh, budeme hlasovat o rozpočtu, ale třeba abychom si uvědomili také, abychom mysleli na tuto otázku při hlasování. Co se týče pozměňovací návrhů, doufám, že i naše budou přijaty a je pravdou je, že paní eh, Majsnerová řekla, že spolupracujeme skutečně v koordinaci, ale že musíme také koordinovat naše práci, protože máme společný cíl. Děkuji mnohokrát za vaši práci. Paní Ajuto, ne? Ne vy, aha. Takže já nyní poprosím komisi. Nejprve vás pozdravím. Dobrý den, paní Gremie z DG Gro, vítejte mezi námi. Můžete nám říct si několik slov, prosím? Děkuji paní předsedkyni, dámy poslankyně, paní poslanci, dobrý den. Komise by vám ráda poděkovala za tento návrh stanoviska a za vaše navržené pozměňovací návrhy diskuse, která právě zazněla, velice dobře ilustruje cíl vesmírné strategie, eh, která má sloužit užitku využití vesmírných technologií na Zemi a přispět k naš, rozvoji naší ekonomiky a naší společnosti eh, tato oblast může skutečně přinést přidanou hodnotu, zejména pro bezpečnost řízení dopravy, ochranu životního prostředí. Z tohoto pohledu je komise přesvědčena o nezbytnosti rozvíjet dialog mezi sektorem vesmírným a sektorem nevesmírným, konkrétně tedy o otázce dopravy. V tomto kontextu je rovněž velice důležité upřesnit, že rozvoj vesmírný evropských infrastruktur bude pokračovat jak pro Galileus, pro satelity, orbity, a od prosince 2017 a v roce 2018 budou zahájeny další programy, abychom um, instalovali dodatečné satelity, které zlepší funkci systému. Eh, tato vesmírná strategie jasně okazuje ambici snahu zlepšit situaci postavení Evropy, co se týče vesmírného prostoru, jeho využívání Víme, že společnost na to pohlíží velice bedlivě a bude to velice významné pro dopravu. Co se týče výzkumu, inovace, i to je nesmírně významná oblast, která tvoří součást této strategie. E, komise zároveň pracuje na uskutečňování této strategie a naším úmyslem je konzultovat všechny zúčastněné a zainteresované partnery s cílem vést velice obšírný dialog abychom zmapovali situaci a vyjasnili roli jednoho každého specificky, i tedy Evropského parlamentu, rady, členských států a agentury pro vesmírný výzkum. V tomto kontextu je stanovisko vašeho výboru velice vítané, stejně tak jako všechny příspěvky, které si budete přát dát komisi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní má slovo paní Meissner. Děkuji mnohokrát, děkuji také za vaše komentáře. Já už jsem předtím řekla, eh, že jsem se dívala na pozměňovací návrhy a že z nich vyplývá, že jistě dosáhneme dobrých kompromisních návrhů a poměrně jednotné stanovisko. Ještě bych chtěla říct, že všichni tady poukázali na význam tohoto stanoviska a myslím si, že stejně tak jako doprava. Je, na dopravu se často zapomíná eh, a přitom si musíme uvědomit, jak důležitá je i pro otázku jednotného trhu digitalizace a technický pokrok. To přece má nesmírný význam na naše dopravní proudy a proto je důležité, abychom vypracovali toto stanovisko v našem výboru a já budu dbát na to, aby v příslušném výboru se to odpovídajícím způsobem zohlednilo. Já jsem taky členkou výboru ITRE, takže jako i další kolegové, takže můžeme dbát na to, aby toto stanovisko bylo zohledněno. Děkuji tedy a těším se na setkání se stínovými zpravodaj 10. a potom samozřejmě vám zašleme kompromis kompromisní návrhy, aby se na ně v, klidně, v klidu mohli všichni podívat. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Meissnerová. Hlasování se koná 30. května. A budeme pokračovat dalším bodem jednání týkající se evropské strategie pro nízkoemisní mobilitu. A naším zpravodajem je pan Bas Ekut dáme mu slovu, poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a potom si také, tak pak pošimráme Evropskou komisi, aby nám taky řekla, jak pokročila v tomto tématu. Pane zpravodaj, vítám vás a dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise mě požádala, abych eh, začal pomalu, aby měli čas dorazit na dnešní zasedání, protože byli překvapeni tím, jak rychle postupujeme dnes dopoledne, takže skutečně začnu nesmírně pomalu, aby komise měla dostatek času dorazit a usadit se. Tato zpráva z vlastní iniciativy je zásadní zprávou, která nastavuje agendu v oblasti dopravy do budoucna. Budoucnost dopravy se řídí tím, jakým způsobem zajistit, aby doprava fungovala i v budoucnu a zároveň se vypořádala s výzvami, především v podobě klimatických změn. Proto hovoříme o takzvané strategii pro nízko emisní mobilitu a navazujeme na sdělení Evropské komise z loňského roku to je tedy naše reakce za Evropský parlament na toto sdělení. Tím chceme ovlivnit legislativní návrh, který můžeme od komise v Brzku očekávat. Takže v tomto smyslu chápeme, že teď nepředkládáme legislativní zprávu, ale jakým si způsobem přispíváme k budoucímu směřování eh, legislativy. Chceme za parlament říci, jakým způsobem si představujeme, aby doprava eh, směřovala do budoucna, zejména v kontextu klimatických změn. Víme, eh, abych ještě nastínil kontext, jste, že i výbor pro životní prostředí zpracovává stanovisko, protože tam je několik věcí, ke které mají výhradní kompetenci, to dobře víme, takže Například pokud jde o standardy CO2 pro nákladní vozidla a dodávky, tak to samozřejmě stanovuje výbor pro životní prostředí, ale jak vidíte, tak eh, zpravodaj eh, mi dovolil, abych tam eh, zmínil tato témata, protože bez toho bych to vlastně ani nemohl napsat, ale jinak je to v kompetenci Výboru pro životní prostředí. Toto je první výměna názorů, která probíhá k této zprávě. My jsme v březnu absolvovali také slyšení, kdy jsme se vyslechli několik odborníků a zástupců různých odvětví a hovořili o tom, jakým způsobem vnímají budoucnost tohoto odvětví. A já jsem z toho vyšel a podle toho jsem svou zprávu strukturoval. Z také jsem slíbil stínovým zpravodajům, s nimiž jsem se již poprvé sešel ve Štrasburku v únoru, myslím, že to bylo v únoru. Už je to opravdu před dlouhou dobou, alespoň já mám ten pocit. Ale už tedy jsme to první eh, zasedání absolvovali. Teď tedy ještě ke kontextu. Komise jistě na to bude ještě reagovat. Jde o to, s jakými výzvami se eh, doprava bude eh, do budoucna muset vypořádat z hlediska klimatických změn. Tady je třeba zdůraznit, že komise stále ještě pracuje na sdělení, které eh, začalo, má svůj počátek v roce 2011, takže již nyní víme, že je samo zastaralé. A ta komise přislíbila, že zpracuje novou dlouhodobou strategii. A tu tady máme slíbenou a slíbili jsme si ji také v pařížské dohodě. Všichni signatáři se rozhodli, že do roku 2000 50 pracují, takovýto návrh s výhledem do roku 2050. Takže když vezmeme to eh, původní sdělení z roku 2011, eh, tam eh, bylo nastaveno snížení emisí z dopravy 80 do roku 2050 za účelem udržení růstu teploty pod dvěma stupni Celsia. Podle čísel IPPC máme dvoutřetinovou šanci, že se nám skutečně podaří pod těmi dvěmi stupny e, zůstat. A z toho komise vychází. Víme, že pařížská smlouva stanovila ty cíle ještě více, chce snižovat e, zhruba o 1,5 stupně Celzia. To znamená, že výzva pro celou ekonomiku je ještě větší, než jsme původně očekávali, nebo mm, komise minimálně očekávala v roce 2011 v té cestovní mapě. Kdy komise představí svou novou dlouhodobou e, strategii, zatím jasné není ale očekáváme to někdy v roce 2018 až 2019. Vidím, že komise tady na mě teď e, kýve, že to zřejmě tak bude. Znamená to ale, že také cíle pro oblast dopravy budou mnohem přísnější a právě proto eh, mluvím ve své zprávě o tom, že tam, kde je to možné, by doprava měla usilovat eh, skutečně o v podstatě téměř nulové emise ke konci století a určitě to platí pro oblast dopravy, kde víme, že to reálné je což je například osobní přeprava. Teď nemluvím tolik o dalších eh, dopravních eh, odvětvích, jako například námořní a letecká doprava, kde to bude komplikovanější. Teď, kdybych se měl vrátit eh, k zásadním věcem, o kterých je třeba diskutovat, to je nastavení stejných pravidel hry. Bohužel to zatím neplatí v různých oblastech dopravy a pokud chceme zajistit plnou intermodalitu v dopravě, tak je potřeba dbát na to, aby docházelo k stejnému stanovování cen u externích nákladů. A to je jedno z klíčových témat, které eh, zapracovávám do své zprávy. Vím, že je to zpráva dosti stručná, ale ono, když píšete zprávu z vlastní iniciativy, tak musíte dodržet pravidla parlamentu a sekretariát eh, mě upozorňuje, že mám jenom určité rozpětí, které eh, mohu využít pro svou zprávu. Samozřejmě, že můžete očekávat eh, ode mě určité pozměňovací návrhy, abych eh, dopřesnil některé záležitosti. Eh, spravedlivé stanovování cen je tedy velice důležitou součástí mé zprávy. Dále ve zprávě zmiňuji logistické a výzvy a výzvy související s digitalizací. Zde chceme zajistit, aby doprava fungovala efektivněji a těším se i na vaše reakce v této oblasti. A na závěr své zprávy uvádím přehled různých sektorů do budoucna, klíčové výzvy, které tam vnímám. To je tedy základní struktura mé zprávy a těším se na příspěvky stínových zpravodajů, abyste tu zprávu dále posílili. Já jsem se pokusil být maximálně konkrétní, protože je důležité vyslat jasný signál v tom smyslu, že v Evropě nám jde komunikace velice dobře, jsme v tom eh, silní a nepřejeme se žádné eh, rozmělněné texty, eh, ale pochopitelně nakonec k tomu musíme přistoupit jako zákonodárci a stanovat si, stanovit si přiměřeně ambiciozní cíle. Když ovšem hovoříte s jednotlivými zástupci dopravních odvětví, tak vidíte, že co po nás jako zákonodárcích především chtějí, jsou určitá vodítka. Dejte nám vodítka, jistotu, abychom věděli, kam se bude doprava v Evropě ubírat, abychom měli jistotu pro budoucí investice a tak dále. A o to jsem se ve zprávě snažil. Proto jsem se snažil být maximálně konkrétní, abych se vyhnul tomu, že zpracujeme další eh, vágní sdělení, kterému všichni sice nakonec eh, zatleskají, chystají, ale skončí to někde v šuplíku. Takže si myslím, že toto je skutečně okamžik, kdy můžeme nabídnout konkrétní vedení, konkrétní vodítka, proto tam hovořím i o přesných číslech eh, pro eh, jednotlivá jednotlivé oblasti. A zajímá mě, co si o tom myslíte vy jako stínoví zpravodajové, zda souhlasíte s tímto směřováním a zda nakonec tato zpráva podle vás bude vodítkem jak pro příslušné odvětví, tak pro komisi, která bude připravovat legislativní návrh. Já doufám, že jsem mluvil dostatečně pomalu, aby komise dorazila a vidím, že na mě ukazuje palec nahoru, tak aspoň jeden dobrý skutek už mám. Děkuji vám mnohokrát a nyní dávám slovo panu Salinimu. Prosím pěkně. Děkuji. To, co řekl pan zpravodaj, je jistě něco, co lze sdílet, s tím lze souhlasit. Existuje ještě nezbytnost naplnit určité mezery, vyjasnit některé nejasnosti ve sdělení komise byli jsme požádáni, abychom vyvinuli úsilí skutečně konkrétně pracovat na tomto tématu. abychom jako Evropský eh, parlament mohli pohlednout na to, jakým způsobem eh, co nejlépe snížit emise v oblasti dopravy za dodání konkrétních odpovědných. Ve zprávě z vlastní iniciativy nelze znovu měnit pravidla prvním návrhu se jedná o některá pravidla, kde se jde příliš do detailu. Musíme si uvědomit, že to není žádné nařízení. Musíme si uvědomit, kde jsou tedy meze také té práce, aby to přineslo užitek. Každopádně sdílíme tento názor. Potom pan zpravodaj poukázal na to, a to je rovněž pravda, že s výborem Envy musíme dobře spolupracovat, protože eh, existují překrývající se kompetence v této oblasti, eh, ku příkladu, co se týče úrovně emisí, biopaliva, efektivita, využívání energie a tak dále. Je tady celá řada záležitostí, pro něž má kompetence Envy, ale my rovněž samozřejmě musíme se dotknout i těchto otázek. Není možné, abychom to nějakým způsobem vynechali a musíme tedy zvolit inteligentní přístup zcela stručně ústřední body, kde tedy EPP by se ráda pokusila při zpracovávání kompromisních návrhů nalézt řešení. Za prvé technická neutralita, technologická neutralita. To je jistě veliká výzva a na to lze zareagovat zaručením více možností pro průmysl. Je také správné zaměřit pozornost na investice v sítích, zejména v silniční dopravě. Neexistuje jenom elektromobil, existuje celá řada dalších možností a evropský průmysl již ukazuje, že řada takových možností existuje ehm, v rámci inovací za využívání přírodních zdrojů. Existuje celá řada dalších možností. Co se týče biopaliv, lze tady mi tak trošku negativně padlo do oka, eh, s jakou naléhavostí komise vyžaduje vzdát se první generace, aby se bezprostředně přešlo, aniž by došlo k nějakému vystupňování k druhé generaci. Ten přechod ke druhé generaci je jistě nezbytný, s tím souhlasím, ale je třeba provést to postupně, protože často jsme viděli, že celá řada zemí bojuje s ekologickým problémem, ale když se to nepropojí s takovým stupňovitým rozvojem, pak to může způsobit problémy. A je třeba jít o krok zpátky a náklady jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Je třeba také zohlednit sociální dopad. 500 tisíc osob pracuje v oblasti biopaliv v Evropě, čili tady je třeba velice bedlivě zvažovat návrhy v souvislosti s cíly z pařížské konference. Je třeba zohlednit také náklady spadající pro průmysl a pro sociální oblast je tady celá, ještě tady několik detailů, o kterých se chceme zmiňovat při projednávání, například týkající se používání možností letectví, eh, cíle, které je nutno vykalibrovat s ohledem na různé nositele dopravy a máme jenom, měli jsme jenom jedno zasedání stínových zpravodajů v únoru ve Štrasborku a tady je potřeba podívat se na to, která témata jsou nejnalihavější, nejnalihavější, s kterými bychom se měli zaobírat. Děkuji vám mnohokrát, pane Salíny. A nyní má slovo paní Razvater. Děkuji vám, paní předsedkyně, sedím tady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych chtěla velice poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh E, já každopádně sdílím jeho názor, že bude vyžadovat enormního úsilí a ambiciozního přístupu, abychom v systému dopravy tyto cíly dosáhli. Jak cíle formulované v Paříži, tak také e, ty cíle týkající se nízkoemisního dopadu. Já bych si přála, aby v rámci tohoto iniciativního postupu se projevilo přihlášení se Evropského parlamentu k nízkoemisní mobilitě, ke snižování škodlivých emisí. Zatímco o detailech jistě povedeme ještě diskuse, ráda bych zdůraznila, že souhlasíme s obecným zaměřením zprávy jako SAD. Celá řada centrálních bodů již byla zmíněna ve zprávě, jako například požadavek po soustředěném úsilí do oblasti investic do nízkoemisních druhů dopravy, dále přihlášení se eh, k jednotnému postupu pro propočítávání nákladu a také eh, k tomu, aby byly vždy potrestáni ti, kteří způsobují škody životnímu prostředí. Požadavky po silných mezních hodnotách pro osobní vozidla a také pro těžkotonážní vozidla je rovněž obsahem zprávy se zohledněním městské dopravy s tou připomínkou, že znečištění silniční dopravou představuje ústřední problém a proto zhuštění a lepší propojení dopravy může přinést pozitivní dopad i pro zlepšení situace v životním prostředí. Abych ráda eh, předložila několik pozměňovacích návrhů, které se snaží o zlepšení zprávy. Když hovoříme o mobilitě jako o servisu, který chtějeme do budoucna nabízet, měli bychom se eh, také zaobírat tím, co tato změna bude znamenat pro spotřebitele, pro zaměstnance a pro podnikatele. Jaký sociální a společenský dopad by to mohlo mít? Obe je pro mě také důležité proto, abychom nabízeli alternativní možnosti pro dekarbonizaci a proto eh, se nechceme zaměřit pouze na biopaliva, ale eh, důkladně se zamyslet nad elektromobilitou či eh, vozidla, hm, která používají pohon z palivových buněk, aby Cílem bylo opravdové snížení emisí nezávisle na tom, za pomocí jaké technologie. Jako sociální demokratka jsem přesvědčena o to, že trvale udržitelná mobilita musí být organizovaná přes eh, prostřednictvím aspektu příměstské a hromad, městské hromadné dopravy a to a pr- proto děkuji ještě jednou panu zpravodaji za jeho práci a velice se těším na dobrou spolupráci další na této zprávě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Paní Forster? Mr. Zíle. Děkuji. Eh, pan Zíle nemohl dnes přijít, takže mluvím místo něj. Ano, je tady několik bodů v této zprávě, které můžeme podpořit. Eh, samozřejmě, že eh, podporujeme digitalizaci v různých druzích dopravy lepší koncepci, pokud jde o více modalitu a také nízké emise. To jsou velké cíle, kde mm, také členské státy dosahují pokroku. Víme, že se to týká především eh, velkých eh, měst. Souvisí to se snižováním znečištění, takže eh, toto vše podporujeme. Pokud jde o některé ty body, Tady mě nepřekvapují některé body, které do, do zprávy byly zařazeny. Možná e, to je trochu e, nastavit jednu, zní to jako nastavit jednu velikost řešení pro všechny, ale já si myslím, že to tak nemůže pro jednotlivé členské státy s různými požadavky, situacemi, e, zeměpisnou polohou a tak dále, že to není možné. A to tež se týká těch takzvaných stejných pravidel hry pro všechny situace je hodně rozdílná, jestli eh, jste ve Švédsku nebo žijete někde uprostřed Itálie. Takže nepodporujeme to, takovýto přístup eh, ani ne takzvané ETS pro auta nebo um, platba za vozidla podle ujeté vzdálenosti. Jsou různé systémy, členské státy si mohou uh, vybrat z jiných systémů, například zdanění uh, v případě dopravních zácp a tak podobně. To, co tady eh, je řečeno o námořní dopravě a námořní organizaci IMO, doufejme, bude zohledněno. Pokud jde o eh, emisní systém v této dopravě, tak si myslím, že to je vhodná záležitost eh, a Jenom je potřeba, abychom se vyhnuli z matku, ke kterému došlo v letecké dopravě, čímž se dostávám tedy teď k, samotné, k samotnému letectví bohužel se tady dost atakuje role regionálních eh, letišť. Výbor pro dopravu vždy regionální letiště podporoval, my na nich závisíme a částečně eh, k tomu už vznikla mm, Částečně to proto, jak říkají eh, některé naše zprávy, že jsou to přínosná letiště, pro spotřebitele jsou mnohem přátelštější. Také se mi nelíbí to, že se zdůrazňuje bez ohledu na to, jaké vedeme teď diskuze v komisi a v ICAO, na globálních opatřeních trváme a zdůrazňujeme je. A zpráva zdůrazňuje starý systém ETS. Já si myslím, že to není dobrý postoj. Sama bych ho jako zpravodajka neprosazovala, protože přeci v českých státech je i celá řada mezinárodních letů takže ten systém musí ošetřit vše. Tato zpráva tedy obsahuje řadu dobrých věcí, ale jinak si myslím, že je až příle, příliš environmentální. Je naformulována eh, tak, že spíše dopravní sektor trestá. Já si myslím, že bychom se měli jiným způsobem snažit vypořádat se s výzvami v oblasti dopravy. Budeme na tom muset pracovat velice tvrdě a hledat udržitelná eh, řešení, ale vždy si to musíme eh, uvědomit eh, jak si v reálném kontextu a říci si, je to reálně udržitelné řešení. Netrestáme příliš ehm, kohokoliv, kdo působí v oblasti dopravy, kdo vlastní automobil, musíme hledat eh, rozumná řešení v reálném světě a musíme proto mít přiměřené časové rámce, aby technologie dokázala držet krok eh, s vývojem. Takže to jsou mé komentáře. Doufám, že pan zpravodaj zohlední, protože v podstatě opakuji i některé věci, které řekli kolegové. Jinak je ta zpráva opravdu dobrá, ale je důležité, aby pan zpravodaj také naslouchal příspěvkům stínových zpravodajů. Děkuji. Merci, Madame Foster. Monsieur... Děkuji mnohokrát. Pan Van Tvil, dobrý den. Děkuji. Dobrý den. Já teď budu hovořit nizozemsky, protože je krásné, když mohu oslovit pana zpravodaje přímo eh, ve naší mateřštině. Takže neprve děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto velice dobrou zprávu k nejrůznějším nositelům, druhům dopravy. Samozřejmě silniční doprava je jedním z nejvýznamnějším, ale nelze přehlédnout, že existují i jiné druhy, jiné nositele dopravy. Právě tak důležité je letectví, jakož i námořní doprava. A proto musíme, ale to udělal pan zpravodaj velice dobře, stále zdůrazňovat princip znečišťovatele, tak, abychom to také mohli aplikovat na všechny druhy dopravy. Také je třeba diskutovat o tom, jakým způsobem to bude zrealizováno v letectví, jak to bude vypadat například z DPH pro nejrůznější letecké společnosti a v Evropě to pravděpodobně bude vypadat tak, e, že také velké letiště, jedno významné, bude ležet mimo Evropskou unii a to je Heathrow. Takže je třeba hovořit o všech těchto oblastech noční vlaky jako alternativa, nemyslím si, že to je zrovna dobrá možnost. Chceme-li skutečně dosáhnout opravdové konektivity, propojenosti v 21. století, musíme apli- nesmíme aplikovat řešení pocházející z 19. a 20. století. My jako výbor pro dopravu se musíme soustředit na evropské nebe a poté jistě budeme z toho mít i ekologické výhody. Souhlasím s panem zpravodajem, co se týče elektromobilů, je, ostatní kolegové už také toto zdůraznili, jakož i využívání dalších nových moderních technologií. E, nemyslím si, že bychom měli stanovovat cíle pro výrobce automobilů, abych jim dávali nějakou povinnost, že 25 vozidel, které vyrábějí, budou elektromobily. Podívejme se, to bychom to museli předepsat také pro těžkotonážní uh, automobily. Co pak by nákladní vozidla měla být také ele- elektrická, 25%. Existuje to vůbec? Asi ne. Takže velká výhoda elektromobilu bude definována trhem samotným. Jistě musíme přenášet podněty, stimula, motivaci. My už to vidíme například v Norsku i v Nizozemsku, v naší vlastní zemi. Velice důležité je soustředit se na infrastrukturu, kterou v Evropě potřebujeme, která musí usnadnit přístup občanům Eh, k tomu, aby mohli také nabíjet svá elektra, voz, elektromobily, své elektromobily. Takže já závěrem jenom poděkuji panu zpravodaji, hovořil také o nezbytnosti digitalizace, to mi velmi leží na srdci a je třeba zabezpečit eh, trvale udržitelný rozvoj. Hovoříme-li o informačních službách, je tady celá řada dalších příkladů. Hovoříme-li o trvale udržitelné dopravě, není to žádná hrozba, ale je to velká příležitost pro inovativní řešení a myslím si, že na evropské úrovni se musíme skutečně soustředit na tuto věc. Zbytek světa už se na to soustředí. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaj i s panem zpravodem. Je to významná strategie Evropská komise tady tak trochu ještě pokolhává. Já si myslím, že je třeba být ambicioznější a o to se snaží Evropský parlament. Děkuji vám mnohokrát, paní Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Rakkaat kollegat, ensin ajattelin, että en... Děkuji mnohokrát. Nejprve bych se mi začíná líbit, co tady právě řekl kolega Eckert. Eh, zmínil celou řadu zásadních bodů, které jsou uvedeny v tomto návrhu. Obecně bych řekla, že bych měli být velice otevření, co se týče souvislosti dopravy a klimatických změn. To je eh, nutné vidět vždy v souvislostech abychom, protože neexistuje žádná kouzelná hůlka, je třeba podívat se na celý sektor, aby chom mohli dospět k nejlepšímu řešení, která budou dobrá jak z politického hlediska, ale která zohlední také stanovování nutných limitů, nutných mezí. Po překonání hospodářské krize volby eh, v jednotlivých státech velice ovlivní svět, v něm žijeme. Já si myslím, že Evropa by měla mít tu odvahu a kuráž k tomu, aby skutečně povolala k odpovědnosti znečišťovatele, aby bylo lepší aby, pardon, aby bylo možno zlepšit pozitivní dopad toho, co tady děláme. Dámy a pánové, abychom zachránili naši planetu, eh, nestačí připomínat to ve slavnostních projevech, eh, a například, co já vím, umluva z Paříže, jak chceme zachránit tuto planetu, potřebujeme dnes zcela konkrétní fakta. Ne zítra, dnes, ne později, ne až budeme Eh, zaplavováni v našich zemích, až roztaje všechen led na polech. Když myslíme na rozhodování, na rozhodnutí, kudy řídit politickou a hospodářskou politiku, musíme skutečně provádět silné reformy. Potřebujeme koráž to, abychom krátkodobě i dlouhodobě konali proto, Eh, abychom změnili používání fosilní energie, abychom ji nahrazovali jinými alternativními energiemi. Musíme vytvářet v souvislosti s tím také ale nové pracovní příležitosti. Musíme posílit nové technologie, eh, inovace, nové podněty, nové pobídky v souvislosti s naším úsilím o zlepšování životního prostředí. S tím rizikem, že se budu opakovat, ráda bych ještě řekla, že to, co je důležité, je snížit emise. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, zejména v souvislosti s digitalizací, s podporou mobility, trvale udržitelné mobility a očekávám, že všechny druhy dopravy se budou podílet na tomto úsilí směřující k snižování škodlivých dopadů na životní prostředí skutečně očekávám, že tato diskuse pokročí, abychom opravdu dosáhli nízkoemisní mobility. Děkuji mnohokrát. Paní Ajuto? Grazie, <clears throat> prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče mm, postoje skupiny, tak tu iniciativu celkem vítáme. Mm, mm určitě má nějaký pouze omezený dopad, ale eh, protože jde od zprávu, ale staví se k tomu odvážně. Je dobré také připomenout závazky z Paříže. Ale nastal také okamžik eh, přijmout konkrétní iniciativy. Eh, přechod, ta tranzice ke způsobu udržitelné mobility, to znamená s nízkými emisemi, tak na to je třeba nahlížet jako na příležitost pro průmysl, zejména pro automobilové odvětví, a ne pouze jako na nějaké omezení v jeho vývoji nebo nějaký problém. A já si myslím, že bychom se měli snažit tuto problematiku eh, vnímat z tohoto hlediska. A není možné eh, neustále odkládat cíly z Paříže, ty jsou už velmi dobře definovány, takže bychom měli přijímat konkrétní rozhodnutí. Za FDD v rámci Envy jsme předložili pozměňovací návrhy, které určitě budeme eh, zkoušet znovu navrhnout i v tomto fóru, zejména s tím, že chceme připomenout, že doprava dnes stále ještě eh, staví, staví z 96% eh, na klasických palivech. A to je příčinou asi 23% emisí, na no to nesmíme zapomínat. Určitě elektrická doprava v různých způsobech dopravy, jak v soukromém, tak v veřejném sektoru, představuje část, která může významně přispět k redukci těchto emisí. Je dobré nezabývat se pouze tou elektrickou mobilitou, ale je to část, která může zaručit asi největší snížení emisí. Dále Mm, padlo poměrně odvážné rozhodnutí a sice, že je třeba položit eh, určitou lhůtu pro eh, dotace eh, pevným palivům měli bychom pomalu opouštět tyto dotace, ať už přímé nebo nepřímé, to roku 2020 to bylo odvážné rozhodnutí komise. Nesmíme zapomínat na to, že eh, proti 16 členským státům zahájila komise eh, postup pro porušení nebo řízení pro porušení smlouvy. Patří sem také Itálie mezi státy, proti kterým eh, řízení je vedeno. Týká se to například emisí oxidu dusíku a to jsou všechno data, která mají potom eh, konkrétní dopad na zdraví občanů. A ta rozhodnutí jsou přijímána právě proto, že ehm, jsme svědky eh, úmrtí způsobených těmito příčinami. Je zapotřebí vytvořit a zlepšit infrastruktury také pro uh, tu elektromobilitu a měli bychom minimálně zdvojnásobit uh, tu infrastrukturu roku 2020, to znamená, jsou k tomu zapotřebí odvážná politická rozhodnutí, abychom implementovali eh, vhodné infrastruktury pro tento typ mobility. Netýká se to pouze soukromého sektoru, ale zejména veřejného sektoru, protože více než dvě třetiny emisí eh, vznikají ze soukromých prostředků, dopravních prostředků. To znamená, pokud chceme skutečně dosáhnout nějakého dopadu, tak eh, musíme zvýšit využívání veřejných prostředků A mm, spadá sem samozřejmě také využívání e, dopravy, zejména s nulovými emisemi. Ve zprávě e, jsou tam k tomu uvedené poměrně e, zajímavé odkazy, snaha zapojit města do odpovědného užívání a podpory udržitelné městské dopravy a mobility. To jsou body, které budeme řešit v rámci pozměňovacích návrhů. Budeme usilovat o jejich podporu. Myslím si, že tady padla důležitá odvážná rozhodnutí a já si myslím, že je na nás, abychom eh, přijali a vzali na sebe politickou odpovědnost. Děkuji mnohokrát paní Ajuto, paní Rovodalan. Děkuji vám, paní předsedkyně. V tomto stadiu ještě nemáme žádný cíl kvantifikovaný, co se týče nízkoemisní mobility, ale tato zpráva dává velmi důležitou osnovu eh, pro postup v této oblasti a za to děkuji panu zpravodavi co se týče eh, stanovování mezních hodnot Eh, domnívám se, že toto je skutečně zásadní. Je třeba vytvořit pobídky, které by umožnily rychlý postup a souvisí to také s vhodným zdáňováním negativní, eh, zamezení negativní externality a podobně. 95% energie stále ještě fosilní energie, která se používá v dopravě. Toto je třeba změnit. Tady nesouhlasím s panem Saliným. Myslím si, že tady je třeba pokročit hodně ku předu. Komise by měla zvážit, do jaké míry je vhodné používání dieslu vzdory stávající technologii ehm, nemůžeme rozhodně e, odlišovat od sebe e, emise uhlíku a NOx. Chceme-li dosáhnout cílu stanovených v Paříži, chceme-li prospět našim občanům, potřebujeme opravdu hledat alternativní motoristické modely eh, jak v elektromobilitě, tak také k hydrogenním vozidlům a tak dále, abychom umožnili, že tento způsob mobility bude upřednostňován, abychom mohli dostat tomu, k čemu jsme se zavázali. Děkuji vám mnohokrát. Pan Píper. Děkuji, paní předsedající. Ve zprávě je obsaženo celá řada dobré, dobrých podnětů, pokud jde o strategii pro nízkouhlíkovou dopravu budoucnosti. Já tady postrádám jednu jedinou kapitolu a sice konkurenceschopnost eh, dopravy, protože se neustále hovoří o kvótách, o věcích, věcech, které chceme dosáhnout eh, ve městech. Eh, to jsou tedy samozřejmě politické cíle, ale rád bych věděl, jak se to projeví na konkurenceschopnosti této, tohoto odvětví, které jako výbor zastupujeme, nejsme výbor pro životní prostředí. V tomto smyslu bych chtěl apelovat na kolegy a požádat o to, abychom tam doplnili tři, čtyři odstavce. My v, také v této věci předložíme pozměňovací návrhy. Rád bych se připojil k panu kolegovi Salínemu, který hovořil v podobném smyslu. A kromě toho mě e, zaujala ještě jedna věc. My se velmi soustředíme na elektromobilitu, na syntetická paliva. Myslím si, že bychom se na to měli soustředit mnohem více, protože to celé přijde mnohem rychleji, než se v tuto chvíli domníváme. Nicméně to všechno povede k tomu, že budeme spotřebovávat mnohem více elektrické energie. Jinými slovy, si musíme položit otázku, jak je možné, že zelení, eh, myslím i eh, zeleného pana zpravodaje, že tedy chtějí 40% úsporu v oblasti elektrické energie a to se týká i zelené energie. Eh, milí zelení kolegové, mě to zkrátka dohromady nesedí. Eh, myslím si, že to nejde eh, dohromady. Nemůžeme tady květnatými slovy hovořit eh, o dopravě a zároveň vlastně jí krást půdu pod nohama tím, že požadujeme úsporu energie. Děkuji. Děkuji vám. Paní Demesmaker, máte slovo, pane Demesmaker, prosím. Ja, dank u wel. Uh, als, als Vlaming ga ik eh, mijn Nederlandse collega volgen en lekker Nederland. No, děkuji. Já pocházím tady uh, z Mlám, budu hovořit nizozemsky jako kolega. Děkuji Vazovi za práci, kterou odvedl na této zprávě. Myslím si, že to je krok správným směrem. Já jsem se na této zprávě podíval, podílel v Envy a e, bylo by dobré, abychom si tady, tady uvědomili zpětnou vazbu i prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů, které jsme předložili. E, výbor Envy se nesoustředí pouze na životní prostředí, ale také na e, lidské zdraví a nízkoemisní mobilita je velmi důležitá, pokud jde o prevenci předčasných úmrtí. Zároveň je to tak, že doprava samozřejmě není jediným odvětvím, který, které může za předčasná úmrtí a negativní dopady na lidské zdraví, ale je to jedno z těch odvětví, které, která se na tom eh, podílejí. Pokud jde o elektromobilitu, tak souhlasím s tím, co řekli kolegové přede mnou. Pokud chceme, aby ta elektromobilita byla účinná a pokud jí chceme dát větší prostor, tak musíme více investovat investovat do čisté elektřiny, do obnovitelných zdrojů energie a především do infrastruktury, která je k tomu potřeba v listopadu roku 2016 měly členské státy předložit svoje akční plány a devět členských států příslušné akční plány ještě nepředložilo. Nejde pouze o elektromobilitu prostřednictvím baterií, ale také o různé alternativa, eh, alternativy. Eh, musíme zkrátka podporovat inovaci a výzkum eh, na tomto poli. Musíme se tedy <clears throat> soustředit na obě věci zároveň. Nesmíme podceňovat dopad, který to bude mít na oběhové hospodářství. Lidé budou eh, platit spíše za služby než za produkty, za výrobky, měli bychom si uvědomit, jaké vedlejší dopady to bude mít. A kromě toho je pro nás nesmírně důležité, abychom vyzvali místní Um, regionální úřady, abychom i je vybídli k tomu, aby se podíleli na uh, nízkoemisní mobilitě, protože si domnívám, že uh, se tu naskýtá celá řada příležitostí. A ještě jedna věc, která je velmi důležitá pro mě osobně, jde o to, jak můžeme posílit ty příležitosti, které nám tady poskytují vnitrozemské vodní toky. Já si myslím, že skýtají velké možnosti, velké příležitosti a pokud bychom je lépe využívali, tak by se nám více dařilo dostat nákladní dopravu z silnic na řeky. A e, proto tedy vybízím k tomu, abychom lépe využívali říční dopravu, musíme si uvědomit, že tu jsou problémy, které jsme schopni efektivně využít pouze na regionální úrovni. O tom bychom se měli snažit. Evropská úroveň se eh, hodí pro určitý druh témat. My například můžeme revidovat a zlepšit informační systém pro říční dopravu, musíme do toho eh, zanést více prvků inovací, eh, více ochrany životního prostředí. A to je všechno. Děkuji. Děkuji, vám, paní předsedkyně. Myslím si, že už nemusím pokazovat na význam celého tématu. Já myslím, že mm, to je známo. Stínovi zpravodaje se k tomu vyjadřovali stejně jako mnozí kolegové. Už spoustu z těch věcí vysvětlili. A co se týče zprávy pana Eichauta, já bych ji rád podpořil a myslím si, že v zásadě odvedl dobrý kus práce. Nicméně bych chtěl ještě poukázat na pár bodů, které jsou opravdu důležité. Eh, mm, zásada příčiny mm, znečišťovatele, to je důležité. Měli bychom opravdu mít takovou mentalitu, a ehm, to, ta zásada znečišťovatel eh, platí, tak to je věc, kterou bychom měli dodržovat. Ehm, biopaliva Eh, podporuji to, co říkal kolega Salíny. Hovořil o tom postupné upuštění, phasing out. Ehm, měli jsme určité pobídky pro podniky poměrně dlouhou dobu, eh, proto aby se investovalo do těchto biopaliv ale není možné teď z jednoho dne na druhý říci, bylo to úplně zbytečné, musíme naprosto změnit eh, strategii. Já si myslím, že je zapotřebí, eh, aby to bylo postupné, aby ten phasing out probíhal určitý čas. Eh, biopaliva jsou podle mě důležitá, mm, pokud o tu druhou, třetí generaci a i s ohledem na oběhové hospodářství. Myslím si, že to i v budoucnu bude důležité téma. Automobilové lobby je poměrně silné, aktivní, to všichni víme. Nedávno pan komisař Ševčovič na veletrhu v Hanoveru eh, hovořil o velkých částkách a myslím si, že bychom to měli brát vážně. Jde také o pomoci a dotace pro eh, železniční dopravu a vodní dopravu, pro lodě, jsou tady různé programy v oblasti výzkumu, inovací. Měli bychom jim poskytnout eh, stejné dotace, stejnou pomoc jako automobilovému průmyslu. A na závěr bych chtěla poukázat na um, důležitost dohod ICAO a EMO. Byť jsou skromné, zejména ICAO, EMO, tam to rozhodnutí opět um, vlastně odložilo. A myslím si, že EU by mělo vynaložit veškeré své úsilí, tak abychom dosáhli odvážných dohod a ambiciozních dohod. A abychom měli zaručeny e, rovné podmínky. Vám slovo, Bartnelička. Uh, Madam Chair. Uh, I will not speak Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu mluvit holandsky, ale budu pokračovat eh, svou mateřštinou česky, pokud mi dovolíte. Apology, uh, that immediately after my... Pokračovat českou angličtinou. Neomlouvám se, budu muset... Jenom pár připomínek z mé strany, už se tady vyjádřilo několik delegací, já si myslím, že zazněla řada dobrých bodů. Eh, se kterými můžeme souhlasit a připojit se tím. Na druhou stranu některé ty připomínky byly problematické. Já předpokládám, že pan Eichhout není zpravodajem také v Envy. Co je podle mě v sázce? Já si myslím, že nejde o, pouze o tuto zprávu, ale je to věc, která se děje až příliš často. V našich pozměňovacích návrzích nebo v našich zprávách dochází k tomu, že předkládáme ambice, které můžeme zakládat na různých stadiích jiných prostředí, a, nebo někteří z nás, ale v, ve výboru je nekontrolujeme. Ale já si myslím, že bychom měli mít tuto příležitost, měli bychom zkoumat e, ty dopady například těch 20 nebo 20%, 25% elektromobilů e, i s ohledem na RRS. Měli bychom dovolit také našim vlastním útvarům, aby ty údaje vyhodnotili, zkontrolovali. Potom další věc, se kterou mám problém, je, že v této zprávě nevidím rovnováhu, která by řekla, že pobíčky z hlediska technologického vývoje dosáhnou toho a toho. Já chápu, že chceme podporovat inovace, ale myslím si, že by se to mělo v té zprávě zohlednit, rovnováha. Za třetí, mám problém s odstavcem 7, že, kde žádáme přeskum letecké strategie. Nevím, jestli zbytek odstavce s tím uh, koresponduje. S tím zbytkem problém nemám, protože teoreticky můžeme zakotvit, no, předpokládat, že eh, jak to bude s železniční dopravou, ale my nevíme, jak proběhne Eh, ta investice určitě nebude přiměřená. Takže toto je určitě třeba vyladit. Co se týče FSI, tak nás čeká dlouhá cesta od současné situace a od toho, k tomu, co navrhuje pan Echau, že bychom FC měli omezit pouze na ty projekty, které by řešili nebo přispívali ke klimatickým změnám a k jejich řešení. Vidím v tomto ohledu ten důraz, který tam je kladen, můžeme to zohlednit, ale myslím si, že pan Eckhout zachází příliš daleko a to platí také pro některé další body. Mám-li to říct stručně, mám pár dalších připomínek a ty se zohlední v pozměňovacích návrzích, které předložím a doufám, že se to dostane do textu, tak abychom ten text měli vyváženější, realističtější, ale aby ta zpráva stále byla ambicioznější, ambiciozní a aby díky tomu dosáhla také podpory. Monsieur van de Kamp. Děkuji mnohokrát, pane Telečko, nyní dostává slovo pan zpravodaj Wim de, pardon, pardon, nyní pan Wim de Kamp. Eh, mevrouw de voorzitter, ik ga ook eh, natuurlijk door in het Nederlands. děkuji paní předsedkyně. I já budu hovořit holandsky, nizozemsky. Jsem rád, že tady tento jazyk zní to je tedy dobrá zpráva pro kabinu číslo 5. Ale tolik jako poznámka na okraji. Já se domnívám, paní předsedkyně, že ten rámec, ve kterém se tu pohybujeme, je naprosto jasný. To znamená, e, při, princip e, znečišťovatel platí a tak dále. My musíme si uvědomit, co to znamená pro průmysl. Eh, musíme si dát pozor na jednu věc. Neměli bychom každé dva roky všechno měnit. To by pro průmysl nebyla ideální varianta, to by nefungovalo. Eh, já eh, souhlasím s tím, co řekl pan Miltenburg. Myslím si, že elektromobilita je velmi atraktivní téma, ale musíme se podívat na tu záležitost přesněji, na jemné částice, které pochází e, z těch e, baterií e, a také na životní cyklus těch baterií. Já tedy chápu tu situaci tak, že v určitých záležitostech zkrátka nemáme k dispozici dostatek informací. Ale pokud to mohu schrnout, tak se domnívám, že právě elektromobilita soukromých automobilů je velmi e, dobrá varianta. Pan Telička položil otázku sekretariátu v tom smyslu, e, jestli bychom tedy mohli vědět, jaký je, eh, jaká je úplná, tedy uhlíková stopa elektromobilů i včetně výroby. Já si myslím, že to je velmi dobrá myšlenka, s tím souhlasím. Pan Salíny hovořil o nákladních automobilech, co tedy, eh, jak se máme postavit k něm, k ním. Eh, já si nemyslím, že tady by elektromobilita měla velký smysl, pokud hovoříme o těžkých nákladních automobilech, tak já bych rád vyzval pana zpravodaje, aby v tomto ohledu eh, neproklamoval pouze svoje přání. Já si myslím, že ideologii bychom měli nechat na výboru Envy. My bychom se měli soustředit spíše na fakta, na technické detaily, protože dobrý sektor dopravy je takový, který bude technologicky neutrální a eh, ve kterém budeme schopni dostat technologickým výzvám, před kterými stojíme. To znamená, že já si myslím, že musíme stavět na výhodách, který přinesl EMIS. Myslím si, že i jiné způsoby eh, pohonu jsou zatím velmi důležité. A Tolik tedy eh, poznámka na úvod a nyní konkrétní komentáře. Odstavec 19 a 20 doprava ve městech. Já si myslím, že když tady hovoříme o oběhovém hospodářství, o sdílené ekonomice, o sdílení aut, tak si musíme uvědomit, že právě eh, ve městech to platí. Lidé nepotřebují mít svoje vlastní auto. Eh, a mohl by, mohl by to být elektromobil. To znamená, že to je možné řešení problémů. Lidé, kteří bydlí na venkově, své vlastní auto zkrátka jednoznačně potřebují, lidé, který bydl, kteří bydlí ve městě, ne. A na to se tedy musíme zaměřit. Nevím, jestli bychom to tam mohli dodat, eh, jestli nejsme omezeni maximálním počtem eh, slov. Potom další bod 2627, ty nákladní automobily. Já si myslím, že je to tak, že národní eh, vlády tady platí dotace a já si myslím, že tedy eh, pokud bychom to eh, přizpůsobili a snížili ty dotace, tak bychom učinili všechno pro tu modální změnu. Děkuji. Pan Ertug. Děkuji mnohokrát. Krásné dobré ráno. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu kolegovi Eichhautovi za jeho dosavadní práci. On si dal skutečně hodně práce, hodně času a pokoušel, pokoušel se vyslechnout názory všech a zohlednit je. Děkuji také komunici, kom, <laughs> komisi za zveřejnění tohoto sdělení. Myslím si, že je na čase, abychom se těmito záležitostmi zaobírali. Teď dám do závorky, sledujete-li diskusi v Německu, jak to má pokračovat s dýzlem, zákazy jíst, které se vyslovují, tak samozřejmě je rozruch v celém tomto průmyslovém odvětví a proto se musíme snažit věnovat této otázce uh, už teď, abychom nalezali řešení. Jedná se o tři důležité tituly bych tady nazval, nebo body. Za prvé, cíl efektivního dopravního systému pomocí digitálních aplikací a digitálních technologií. Za druhé, nízkoemisní alternativní nositele dopravy. A jako třetí oblast samozřejmě vozidla jako taková, nízkoemisní vozidla tedy. Co bych podpořil je, abychom, a říkám to vždycky, takže to řeknu i teď, abychom skutečně aplikovali technologickou neutralitu. Vždyť to vidí, viděli jsme v minulosti, vždycky existují jakési trendy, eh, kde se podporují určité technologie, jiné nikoliv, některé se podporují. A myslím si, že by bylo dobré, kdybychom tady skutečně zachovali neutralitu vůči technologiím i vůči pohoným hmotám a dali jim sami šance, aby se prosadili ty nejlepší. Dám vám příklad, jak to nemůže fungovat. Například v Německu nedávno pro, elektro, pro elektromobily jsme vytvořili finanční pobítku 5 tisíc, 6 tisíc eur a výsledek eh, zklamal. No, protože si kupovali auto ty, kteří si to stejně tak jako tak mohli dovolit a e, prostě nebyl umožněn přístup široké veřejnosti. Proto skutečně přispěl k věci neutrálně, technicky neutrálně a stanovit prostě obecný rámec, podle nějž je možno se orientovat. Jsem pevného přesvědčení, že také to téma odlodě na e, koleje může být nápomocný při přepravě nákladů pro snížení emisí, a abychom zabránili mm, eh, tomu, aby zboží náklad byl přepravován a na dlouhých trasách po silnici. Je lepší samozřejmě, když to bude po železnici. Nelze zapomenout na příměstskou a městskou hromadnou dopravu. E, je třeba stále znovu zdůrazňovat, že atraktivní městská a příměstská hromadná doprava, zejména v urbánních oblastech, přispívá ke snižování emisí a nese sebou také to velkou výhodu, že můžeme použít již vytvořené infrastruktury a ne čekat na nové. Další bod a celá řada kolegů už na to dnes upozornila je digitalizace a automatizace. Samozřejmě i tady je třeba udělat spoustu domácích úkolů, ale myslím si, že příležitosti, šance jsou daleko větší než nevýhody. Je to ohromný potenciál, který máme v této oblasti. A abychom zefektivnili dopravu, není nutné to všechno vypočítávat, sdílení automobilů, spolujízdy a tak dále ale podle mého názoru tady ještě tak trochu chybí koordinující rámec Evropské komise. Ale Mm, tedy věřím, že i to v příštích týdnech vznikne. Takže ještě jednou děkuji všem a prosím všechny na Evropské, v Evropské komisi, aby předložili bílou knihu, kde bychom měli jak si výčet eh, všech nových technologií a návrh jejich koordinace. A ještě poslední téma, co je podle mého názoru velice důležité, jak teď i do budoucna, kolem čeho nelze kroj této propojování průmyslu, energie a dopravy. Samozřejmě to bude znamenat také přesměrování do energetické oblasti, tedy co se týče kompetencí, například u elektromobilů. Otázka úspor CO2 přejde z dopravy na oblast eh, výroby energie. A u té elektronické mobility. Já nejsem proti, naopak, ale musíme zvážit a podporovat výzkum a vývoj tak, jako jsme co budeme dělat po 20 letech o baterii. Co já vím, neexistuje žádná možnost recyklace, kterou bychom s klidným vědomí dnes mohli obhájit. Proto apel ještě jednou na neutrality eh, technologií. Děkuji vám mnohokrát a nyní, eh, tedy děkuji pane Ertogu a teď se obracím na Evropskou komisi. Eh, slyšeli jste mé kolegy. Měli jsme COP21, čeká nás 23 eh, v Bonu. Doprava už nemůže zůstat v mrtvém úhlu, když se hovoří o klimatických změnách. Proč to říkám? protože když se podíváte na všechny sektory od roku 1996, všechno se snižuje, zemědělství, průmysl, máme tady o více než 30 výše eh, vyšší počet emisí, než bylo v roce 1986, promiňte. Otázkou je, jakým způsobem můžeme čelit novým změnám v dopravě za sledování cíle snižování emisí. Tato změna znamená doprovázet také tento sektor. Eh, pane Ertugu, vy jste hovořil o elektromobilech, ale jsou další země, které se nebrání elektromobilu a které už přešly na vysokou úroveň. Hovoří se například v Číně o trhu hydrogenních vozidel. Podívejme se, co se i děje v Německu a co, se, co děláme my v Evropě. Je třeba převzít leadership vedení v této oblasti. My jsme přišli, ztratili jsme příliš mnoho času. Pane Salíny, vy jste řekl jednu velice důležitou věc a to bych ráda zopakovala komisi. Vy jste hovořil o investicích. A to je opravdová otázka, když se hovoří o výzkumu v oblasti dopravu. Co se děje pro eh, výzkum do budoucna? No, protože zatím máme miliony příležitostí pro vytváření nových zelených pracovních míst, ale je třeba je připravovat a tyto otázky nemohou být nechá, ponechány stranou na Evropské komisi tedy. Máme ohromnou příležitost změnit tendenci, ale především připravit budoucnost. A řeknu vám pouze jednu věc. Je třeba, aby Evropa byla věrohodnější. Je třeba, aby Evropa znovu nalezla svou věrohodnost, zejména v klimatické otázce, protože Evropa může být lídrem před Kodaní eh, jsme spíše byli lídrem, ale co se stalo potom, mám pocit, že tam se trochu pokolhávalo. Ale teď je třeba, aby se Evropa zase probudila, aby, připra- aby prostě znovu obnovila svou věrohodnost a připravila se pro budoucnost. Ale příprava na budoucnost to není jenom zach- znamená zachránění příštích generací. Anticipovat změny, ke kterým bude docházet, být perspektivní je třeba dlouhodobého uvažování, ovšem s jasnou konkrétní cestovní mapou už teď. Tak, čekám na vás komise. Potřebujeme vás. Každopádně v této otázce dopravy jako předsedkyně výboru vám hned mohu říct, že výbor dopravy rozhodně eh, bude bojovat za tyto věci a my vás prostě nepustíme. My chceme konkrétní věci. Dobrý den, paní Deklea. Ale já vím, že vy jste stejně motivovaná jako já, ne? Tak je to v pohodě. Já bych možná začala mobilitou, která se nachází v přechodném, v přechodné situaci. Uh, Eh, není to, um, rizik, není to rizik, více rizikové, než to skýtá šancí. Skýtá to daleko více šancí, takže tady jsme naprosto s vámi v tom, co jste řekli. My už jsme pracovali na celé řadě malých nástrojů, které nejsou obsaženy pouze v legislativě, eh, celou řadu nástrojů, jak v oblasti výzkumu, tak i jinde. Možná že bych začala nulovými emisemi, ta reference, která tady odkaz, který tady zazněl směrem k hydrogenu, Mm. díkovým vozidlům. Eh, víte, že v mechanismech pro propojování Evropy už tento bod je zahrnut. A tam najdete celou řadu eh, odkazů na vodíková vozidla, stejně tak jako na elektromobily hm, hovořilo se o technologické neutralitě. Když se hovoří o snižování CO2, když se hovoří o mm, mobilitě zeroemisní, rádi bychom tedy dospěli, nebo šli aspoň tím směrem. To je ten první bod, který jsem chtěla říci. Druhý bod. Naprosto souhlasíme s tím. I my se díváme na všechny aktéry, na průmysl, na zastupce průmyslu, měst, spolupracujeme s nimi, protože tady to leží ve sdílené odpovědnosti a máme společný cíl. <clears throat> Zásada toho, aby platil znečišťovatel. No samozřejmě, že to je v centru našich obav. Ve všech druzích dopravy to tak je. Je jasné, že pro určité typy dopravy určité aktivity lze řídit na globální mezinárodní úrovni eh, v rámci celé série akcí, které, na kterých pracovali mi kolegové v generálním ředitelství Klima i Move, hm, které má na starosti otázku letecké a námořní dopravy. Možná, že nejste spokojeni s výsledkem, který tady máme, ale Mm, tak vyšlete jasnější signál a posílíte nás. Balíček mobility. A teď bych ráda upozornila na provázanost této strategie, nízkoemisní strategie a tohoto balíčku mobility, eh, který eh, bude zveřejněn v květnu. Vy žádáte, aby komise přišla s konkrétními akcemi, abychom nečekali dalších 20 let s efektivními opatřeními. Najdete v tomto balíčku veliký počet konkrétních opatření. Tady je skutečně velký rozměr věnovaný silniční dopravě. Digitalizace samozřejmě je třeba využívat digitalizaci proto, aby eh, pomocí digitalizace všechny typy dopravy se staly efektivnější, trvale udržitelnější, eh, příjemnější pro eh, veřejnou dopravu. 20. června vám vysvětlíme opatření, která budou schválena v oblasti multimodálního poskytování informací. Samozřejmě tady jde o celou řadu dat a údajů. Netýká se to tedy jenom jízdních řádů, ale přístupnosti a tak dále. To všechno je součástí strategie i proto, aby tento typ dopravy byl atraktivnější. Alternativní paliva, nízko emisová, nízkoemisní a nulová mobilita, nulová, nulo em, a, <laughs> mobilita s nulovou emisí. E, my jsme vyžádali členské státy, aby to zapracovali do národních, do příslušných vnitrostátních programů pro nezbytné budování nových infrastruktur, aby se motivoval trh trh s automobily. Tento plán ještě tedy e, nebyl uskutečněn ve všech státech. My začínáme také e, pracovat na vyhodnocení stávající situace a závěrech, které z toho vyvodíme financování. E, v naší zprávě je odstavec, který odkazuje na vnitrostátní financování a evropské financování. Na evropské úrovni. Ano, spěchám, spěchám, spěchám, paní předsedkyně. My pracujeme na eh, možných dotacích. Víte, že mnozí z nás, z nás využívají nebo chtějí, aby fondy byly využívány tak, aby opravdu sloužily těm cílům, pro něž byly vytvořeny. Emise CO2. Pracuje se na návrhu. Standard pro vozidla, soukromá vozidla a eh, vany, dodávky To neznamená, že tím chceme otravovat průmysl. My chceme nejprve dodat právní jistotu eh, tomuto průmyslu. Děkuji vám mnohokrát, paní Depre, a nyní dám znovu slovo našemu zpravodaji. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu pokračovat eh, svou narodilou angličtinou Chtěl bych poděkovat všem, všem stínovým zpravodajům a kolegům za to, že přispěli a zapojili se. A obecně tady cítím podporu pro směrování zprávy, ale samozřejmě je tam několik otázek, které jste zmiňovali a u kterých bude zapotřebí eh, diskuze. Možná, že eh, se zmíním jenom o pár z nich. Za prvé, že to není až tak vyvážená zpráva, co se týče toho dopravního a e, aspektu, aspektu životního prostředí. Možná, že to je můj problém, ale já nevidím to, že by tyto, dvě, tyto dva aspekty šly proti sobě. E, ekonomika a životní prostředí jdou ruku v ruce, a to v této zprávě zdůraznuju. Ano, je to tak, že tady existují výzvy, ale ty zároveň představují příležitosti a možnost pro nová pracovní místa. Kolega tady um, zmiňoval, že tam nezmiňujeme konkurenceschopnost, určitě to tam zohledním, ale já si myslím, že to souvisí s těmi výzvami, které v tom jsou. Já jsem pro eh, pravidlo 55 v rámci eh, výboru pro životní prostředí, protože já si myslím, že bychom měli na těchto otázkách více spolupracovat a není to tak, že jeden výbor se zabývá fakty a druhý ideologií. V každém politickém výboru máte nějakou ideologii, podle mne. A já si myslím, že musíme se postarat o to, aby jsme skloubili ty různé eh, politické ideologie. Takže to platí také pro otázku tedy klimatických změn. Já bych to chtěla tady skloubit. Je jasné, že my tady s panem kolegou hm, budeme vždy mít eh, výměny názorů. Další bod, který bych chtěl zmínit, je ta výzva technologické neutrality. To zaznělo z úst několika kolegů obecně. Samozřejmě podporuji to, že bychom měli být maximálně technologicky neutrální, jak jen to je možné. Ale zároveň víme, že zajištění jasnosti pro investory, kterým eh, směrem eh, inovace půjdou, vyžaduje někdy větší jasnost. A mm, takovým příkladem jsou biopaliva. Je zajímavé se vyslechnout některé z našich kolegů, kteří tvrdí, že chtějí technologickou neutralitu a ve stejné minutě hovoří o tom, eh, o té fázi phase-outu o biopaliv. A to, co se tam děje, vůbec není technologicky neutrální pak bychom měli úplně opustit jakékoliv eh, požadavky u biopaliv, pokud požadujeme stoprocentní technologickou neutralitu. Takže myslím si, že i v tomto případě se dostáváme k tomu tématu rovnováhy, protože víme, že některé inovace, například té druhé generaci eh, biopaliv, eh, ty požadavky budou vyžadovat, aby se šlo tímto směrem. Platí to také pro letecký průmysl. Ehm, Oni chtějí také směřování pro biopaliva jakožto alternativní palivo. Tam se to prolítá, já jsem prolíná. Já si myslím, že um, úplná technologická neutralita je mýtus a je zapotřebí najít rovnováhu. A v tomto musíme na tom pracovat společně. A to um, platí také pro elektromobilitu a pro ty cíle, které já jsem tam navrhoval. Um, zazněla tady kritika na toto téma, což je v pořádku, ale uh, Eh, země, na které jste se odkazovali, někteří z vás, Norsko, eh, Nizozemsko, tak víte, že oni mají cíle pro 2025 pro úplný phase-out nebo pro stoprocentní dosažení cíle jako Norsko, tedy nulová emise nebo nízkoemisní auta. Takže tam vidíte, že mají také určité cíle a my musíme ty nástroje prostě dobře skombinovat, tak abychom zajistili dobrý vývoj našeho průmyslu, který Eh, potom slouží samozřejmě také konkurenceschopnosti, což ještě potom zdůrazním. Já už se těším opravdu na tuto diskuzi, protože je opravdu důležité, abychom našli správnou rovnováhu. Potom otázka toho trestu, zda tresta či ne. Já si myslím, že všichni z nás podporujeme zásadu znečišťovatel platí a nemyslím si, že tomu můžeme říkat trest, protože to, že znečišťovatel platí, znamená, že internalizujeme externí náklady. Externí náklady, které tak jako tak společnost musí nést, takže to není žádný trest, tím jenom zajišťujeme, že ty náklady externí, které tady pro společnost jsou, tak eh, ty vlastně hradí ten, kdo je způsobil, to znamená ten znečišťovatel, takže to nepovažuji za trest, ale za důstojný způsob toho, jak řešíme internalizaci externích nákladů. A opět je zapotřebí dosáhnout rovnováhy, na což už se těším. Potom další bod. Byl bych moc rád, kdybychom se mohli zabývat více novými modely sdílení aut, městské mobility, dále, ale jsme omezeni délkou textu, která je nám umožnila, počtem znaků. Já klidně vám k tomu poskytnu více informací, rád bych se tím tématem zabýval podrobněji, ale v mohl jsem v podstatě jenom nastínit strukturu té zprávy a už jsem vyčerpal povolený počet znaků. Ale chtěl jsem se postarat o to, abychom tam opravdu se nějak dotkli všech eh, způsobů dopravy, stejně jako té vnitrozemské říční dopravy, která bývá často opomíjena a nechtěl jsem ani udělat tuto chybu. Už se těším eh, také na diskusi o námořní a letecké dopravě. Zazněla tady různá stanoviska. Pan Bach se hovořil o tom, že je třeba být odvážný. Na druhou stranu ale víme také, že eh, budeme mít mezinárodní dohody. No, máme. A víme, že ale ICAO, eh, IMO nejsou ty zrovna nejprogresivnější organizace na světě, chceme-li to takto nazvat, takže musíme nějak opět zase sladit tu odvahu eh, aktivity, tak abychom dosáhli pokraku a klíčovým slovem je zde znovu slovo rovnováha. Zazněla také spousta připomínek ke konkrétním odstavcům. Mm, až se dostaneme postupně k pozměňovacím návrhům a diskuzi ke kompromisům, tak se k tomu dostaneme konkrétně. Jednotné evropské nebe, to je jednoznačně třeba do textu doplnit, eh, na tom není co řešit větší pozornost eh, úplnému sladění infrastruktury. No, myslím, že už se těší na to, že dáme dohromady všechny pozměňovací návrhy od kolegů, aby jsme si ujasnili ten směr, kterým chceme jít. Já mám dobrý pocit z toho, že zde podle mě panuje široká podpora pro směřování eh, zprávy. Je mi jasné, že eh, někde musíme zlepšit rovnováhu, ale myslím si, že pro nás výzvou je také ta ambice. Čím ambicioznější a jasnější bude naše vyjádření pro budoucnost, tím jasnější to bude také pro evropský průmysl, bude jim jasnější, jakým směrem se mají vedat a to samozřejmě má dopad na konkurenceschopnost. A myslím si, že opravdu to jde ruku v ruce, jak už jsem to říkal, tím bych to chtěl říct na závěr. A pokud toto dáme dohromady, toto zkombinujeme, tak eh, posloužíme našemu dopravnímu odvětví, ale také posloužíme komisi, takže komise bude cítit také podporu v tom, že může předkládat eh, odvážná rozhodnutí, odvážné návrhy, což je pravděpodobně eh, zapotřebí eh, až se dost, pro dobu, kdy se dostaneme také eh, k diskuzi na úrovni rady. Děkuji za slovo. Ano, děkuji, pane Eichhaute. A děkuji také všem ostatním za tuto rozpravu a za a do 22. května do 14 hodin prosím předložte své pozměňovací návrhy. Nyní budeme pokračovat dál. Nechceme zachraňovat pouze klima. Chceme zachraňovat také lidské životy. Nyní tu budeme mít vystoupení Evropské komise, které se týká zachraňování lidských životů. A já v tuto chvíli požádám paní Zikovskou z Evropské komise, aby se chopila slova. Můžete přijít sem nebo zůstat, zůstat tam, kde jste, jak chcete. Vedou, je to vedoucí referátu v oblasti průmyslu, mobility, automobilů a nejprve tedy dostane 10 minut na úvodní projev a následně povedeme diskuzi. Prosím, máte slovo. Děkuji a přeji všem dobré dopoledne, vám paní předsedkyně i všem ostatním. Chci se pouze ujistit, že sekretariát obdržel moji prezentaci a že ji tady můžeme zhlédnout. Já jsem zaslala sekretariátu PowerPointovou prezentaci a ráda bych se ujistila, že jste to dostali a že ji tady můžeme promítnout. Eh, má sekretariát eh, tu prezentaci. Vy to máte na USBčku? na flešce? Takže máme plán B. Skvěle. My máme všechny plány e, pro případ nouze. A navíc to máme vytištěné. Než se nám tedy spustí ta prezentace, tak mi dovolte, abych přednesla několik obecných komentářů na úvod o té zprávě, o tom kontextu a o tom, jaké budou následující kroky. O této zprávě hovoříme v souvislosti s tím, že musíme i nadále zlepšovat bezpečnost na silnicích. Jak víte, v minulých desetiletích se bezpečnost silničního provozu zásadním způsobem zlepšila. Je to výsledek společné snahy evropských úřadů, eh, vnitrostátních úřadů a místních úřadů. To znamená, že jsme na správné cestě, ale stále ještě máme určité rezervy. Eh, týká se to hlavně tří bodů. Za prvé bezpečnost vozidel, o které budu za chvíli hovořit, potom bezpečnost infrastruktury a bezpečnost hlediska chování účastníků silničního provozu. To je tedy celý tento kontext, o kterém hovoříme. Proč je tak důležitá bezpečnost vozidel? Je to oblast, která je velmi pečlivě regulována. Jsou tu evropská pravidla, která regulují pasažéry, cestující, řidiče i cyklisty a chodce. A z těchto pravidel vyplývají pro povinno, pro výrobce automobilů eh, povinnosti vyrábět ta auta tak, aby splnily určité testy. Díky dvěma základním nařízením se nám pomoh, podařilo v minulosti snížit počet obětí dopravních nehod eh, během uplynulých 13 let takřka na polovinu, ale stále ještě to nestačí. My tu máme evropský cíl a chceme, aby do roku 2020 eh, 2020 ročně tedy zemřelo 15, nebo chce, aby zemřelo pouze 15 tisíc lidí a od tohoto cíle jsme ještě velmi vzdáleni. Já tedy obě nařízení zakrátko vysvětlím, ale v každém případě podle těchto nařízení má komise povinnost informovat parlament eh, o dalších možnostech zlepšení bezpečnosti vozidel a proto jsme tedy připravili zprávu, kterou máte před sebou a tato zpráva, a to je poslední komentář eh, v rámci mého úvodu, je pouze jedním z těch kroků, které budou následovat. To znamená, že my neskončíme naši práci touto zprávou. Eh, my tedy eh, se budeme i nadále věnovat příslušné legislativě. Účelem této zprávy je to, abychom zhodnotili možnosti dalšího zlepšování bezpečnostních opatření a eventuálně navrhli další eh, legislativní kroky. To by tedy měl být náš cíl a na tom v tuto chvíli pracujeme. A nyní tedy samotná prezentace. Děkuji za to, že jste to pustili. Eh, chci vám vysvětlit, jaká je situace. Eh, pravděpodobně víte, že je tu povinnost homologace vozidel eh, v rámci určitých pravidel. To znamená, že jsou tu požadavky na emise a požadavky na celkovou konstrukci a bezpečnost těch vozidel. My tedy hovoříme o třech prvcích a třetím prvkem je bezpečnost. Pokud jde o ty bezpečnostní požadavky, tak to se týká všech vozidel, která se prodávají na evropských trzích do určité míry. Jsou to tedy eh, jsou to specifické požadavky pro osobní vozidla, pro eh, autobusy, pro velké autobusy a pro nákladní vozidla. To znamená, že eh, my tu máme nařízení o všeobecné bezpečnosti, potom nařízení o bezpečnosti chodců a eh, my se tady budeme soustředit právě na tato, na tato dvě nařízení 661 2009, což eh, tedy předepisuje homologaci eh, motorových vozidel a toto nařízení obsahuje velmi konkrétní požadavky. Máte tu ty jednotlivé odrážky, to jsou opatření, která Eh, platí tady od minulé reformy a v tuto chvíli tedy nehovoříme o čistě evropské legislativě. Musíme si uvědomit, že pokud hovoříme o bezpečnostních požadavcích, tak hovoříme o mezinárodních standardech. To znamená, že je to, uh, naří, že je to legislativa OSN. To znamená, že my jako komise sehráváme aktivní roli nejenom v tom, že vytváříme pravidla na úrovni EU, ale také tím, že vytváříme mezinárodní pravidla. Pokud jde o požadavky na bezpečnost chodců, uh, tak, tady vidíte zase příklady opatření, která byla nedávno přijata a která jsou tedy zaváděna. Týká se to osobních vozidel, lehkých užitkových vozidel a také těžkých nákladních vozidel. Eh, to znamená, že to je takový celkový přehled opatření, která chceme pozměnit Další folii, prosím. Já už jsem hovořila o tom, že komise musí pravidelně informovat parlament, my také čin, tak činíme. To znamená, že vás informujeme o možných dalších opatřeních, která by vedla ke zlepšení eh, a která by tedy mohla být zařazena do nové legislativy. Nejde pouze o to, abychom se zaměřovali na technologii, ale jde také o její výhody a náklady s ní zpěté. A snažíme se tedy snížit počet obětí dopravních nehod. Čeho jsme tedy zatím dosáhli? Samozřejmě, že jsme se neomezili pouze na to, že jsme vám představili tu zprávu. Provedli jsme velmi podrobné studie, jedna ještě probíhá, a zaměřili jsme se přitom na seznam původně 55 možných bezpečnostních opatření, která by bylo možno dodat do legislativy. Tato opatření jsou tedy v té zmiňované zprávě, která byla zveřejněna eh, v březnu roku 2015 eh, představena a na základě těchto 55 opatření jsme eh, tady vybrali takový zkrácený seznam 19 opatření a to tedy bude základ dalšího postupu. Tady vidíme pouze odkaz a tady to je velmi důležitý věc, důležitá věc. Chci vám ukázat, že celá ta příprava a diskuze o opatření je, má inkluzivní charakter. Tady je seznam zúčastněných stran, se kterými jsme prováděli konzultace. Nejsou to pouze členské státy, ale jsou tu také spotřebitelské organizace, organizace z oblasti dopravy, životního prostředí a další zúčastněné strany. My se tedy snažíme zajistit to, aby to, co předložíme jako návrh legislativy, aby zatím stály všechny zúčastněné strany, aby to tedy akceptovali. Toto je zpráva, odkaz na webovou stránku, kde tu zprávu najdete. A tady vidíte tedy ten samotný základ, to jádro naší práce. Bohužel nemám na tu prezentaci dost času, to znamená, že pokud byste měli nějaké další dotazy týkající se těch konkrétních opatření, můžete je položit. V každém případě tady vidíme těch, ten seznam 19 opatření, e, které se tradičně dělí na dvě skupiny, to znamená pasivní a aktivní opatření. E, ta první skupina to jsou ta opatření, která mají možnost zabránit e, nehodě a ta druhá skupina to jsou ta opatření, která již zmírňují následky nehody. Eh, tady tedy vidíme obě skupiny, aktivní a eh, pasivní eh, opatření. Na jedné straně jsou tedy aktivní opatření, to znamená nouzová brzda, inteligentní systémy, asistence a tak dále. A potom ten zbytek, to jsou pasivní systémy. A kromě toho je tu ještě další soubor opatření, se kterými počítáme pro nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla a Eh, poslední tři věci, eh, to eh, jsou tedy věci, které se týkají bezpečnosti, především bezpečnosti chodců. Další folie, prosím. Toto je další postup. Počítáme s tím, že na základě studií, které byly dokončeny, tak tedy v červnu nebo v květnu to celé dokončíme a, pod, a předložíme návrh nařízení a to počátkem příštího roku. Já v tuto chvíli bohužel nemohu stanovit mm, přesnější termín, protože stále ještě probíhá ta konzultace eh, a mm, v tuto chvíli to tady nemůžeme říct přesněji. Další folie. My tedy eh, dokončíme na podzim od, eh, analýzu dopadů a počátkem roku 2008 tady bude přijat návrh komise. A úplně dvě poslední poznámky. E, viděli jste, že tato zpráva obsahuje i určitá data, kde vstoupí určitá opatření v platnost. Já bych ráda zdůraznila, že se jedná o indikativní termíny, protože to celé závisí na legislativním postupu. Zále leží to na tom, kdy komise předloží legislativní návrh a jak rychle na tom komise a parlament, e, pardon, rada a parlament budou pracovat. To znamená, že to jsou možné termíny, je to možný harmonogram, ale není to pevně dané. A poslední poznámka, toto, toto nařízení a tato reforma povede k tomu, že budou zavedena bezpečnostní opatření, eh, která tedy zvýší podíl automatického řízení. To znamená, že nejde pouze o konvenční bezpečnostní opatření, ale snažíme se také připravit cestu automatickým systémům řízení. To je tedy všechno, paní předsedkyně, co jsem v tuto chvíli chtěla říci. A pokud budou nějaké dotazy, tak na ně ráda odpovím. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát komisi. A než dám slovo našemu zpravodaji, panu Košovi. Dovolte, abych mu poděkovala, protože byl se mnou na Maltě, kdy vzniklo prohlášení ministrů pro dopravu k tématu bezpečnosti v silničním provozu. Vyslechla jsem se Evropskou komisi, ale Evropský parlament my jsme pracovali, a to je třeba říci. My jsme udělali práci svou. Když to říkám, je to proto, že bych vám ráda připomněla, eh, že máme čet usnesení parlamentu z července 2011, bezpečnost silničního provozu v Evropě 2013, v září 2015, uskutečňování Bílé knihy z roku 2011. Toto očekáváme dnes. Je akce silná, odhodlaná a pokračující. Proč to říkám? Protože se jedná o nesmírně závažné téma téma, které se týká našich evropských občanů musíme eh, zvýšit bezpečnost na silnicích. Vždyť to jsme my všichni, kteří je užíváme. Včera už to zaznělo, ale ta čísla jsou strašná každý rok. 25 tisíc životů se ztrácí, nebo lidi přicházejí, o 25 tisíc lidí umírá na silnicích v důsledku dopravních nehod. To je strašné číslo. A proto já vím, a vy jste se mnou Evropská komise, já vím, toto téma je nesmírně komplexní, neexistuje jedno zázračné řešení, ale domnívám se, že můžeme říci, že teď skutečně už je třeba udělat něco pro to, aby odpovědnost od té lokální až na evropskou úrovni. Samozřejmě vnitrostátní úroveň je také důležitá, jsou to členské státy, v jejich kompetenci je bezpečnost silničního provozu, ale je třeba, abychom na ně vykonávali tlak. Ale nedospějeme k tomu, nebudeme-li mít odpovídající vzdělávání, světu. My jsme si zvykli na rychlost, to znamená projev svobody, a tady je třeba dávat pozor. Takže vzdělávání, osvětu, to je zcela zásadní pro změnu chování. A je třeba, aby k tomuto vzdělávání jako světě došlo ještě předtím, než děti dospějí. Protože to může stát život, budeme pokračovat v tomto trendu. Já jsem velice bděla, velice pozorná vůči tomuto textu, budu s vámi už se spolupracovat, ale opravdu je třeba přejít k akci. Prosím pěkně, pane zpravodaj, máte slovo. Ja, vielen Dank. Liebe Frau Sikorska, vielen Dank auch für Ihren guten Děkuji za dobrou zprávu, děkuji také za prezentaci. Ehm, včera jsme tady měli vystoupení eh, zástupce komise a nemůžeme ehm, přestat se zvyšováním úsilí eh, při zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Eh, už o tom hovořila také dneska paní předsedkyně, že mm, dochází neustále k závažným zraněním v důsledku dopravních nehod. Už v roce 2011 eh, ve zprávě z vlastní iniciativy k bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 se hovořilo o určitých eh, mm, systémech asistence pro bezpečnost, které by měly být povinné. A já si myslím, že teď to nabývá stále jasnějších kontur velmi rád k tomuto tématu. Do konce měsíce můžeme sestavit eh, návrh zprávy. zprávy předpokládám, že někdy v září bychom o něm mohli hlasovat. Eh, dovolte mi ale tři otázky komisi. Za prvé, kdy můžeme skutečně eh, počítat s návrhem legislativy. Už na ní čekáme opravdu dlouhou dobu a bylo by hezké, kdyby to bylo ještě letos. Mm, kdyby to nebylo jenom nějaké paušální odkázání na rok 2018. Například konkrétní měsíc. Za druhé, eh, hmotnost měření vozidel, my už jsme se k tomu vyjadřili v roce 2014, hovořilo se o zjištění k designu vozidel, mm, k tomu, co zvyšuje bezpečnost eh, na silnici a co zmenšuje ten tzv. mrtvý úhel v zrcátku. jde o změnu a eh, také to, jak to funguje u nákladních vozidel. Chceme, aby následující legislativa byla také v souladu se stávající, aby nedocházelo k rozporům. Za třetí, co si myslíte o tom automatickém nouzovém systému eh, brzd u eh, nákladních vozů, které můžeme pozorovat také například u cyklistů? U eh, nákladních vozidel je takovýto asistent a eh, povinný. Jak to vidíte s dalším vývojem zabudování automatického asistenta nouzového brzení, brzdění u jiných vozidel? Vím samozřejmě, že nákladní vozy se pohybují zejména na eh, rychlostních silnicích nebo dálnicích, ale ze zkušeností z minulosti mám za to, že je nutné, aby nákladní vozy eh, neměly možnost jenom tak vjet do nějakého davu lidí. Myslím si, eh, že k tomu potřebujeme takovéhoto asistenta na nouzové brzdění. Můžeme mít různé podporné systémy, eh, kamery, radarové systémy a tak dále. Já si myslím, že teď máme dobrou příležitost eh, konkrétně řešit aktuální výzvy a jako EU eh, bychom si neměli tuto příležitost nechat ujít. Co si o tom myslíte? Tak, abychom zajistili větší bezpečnost jak pro chodce, tak pro cyklisty. Děkuji za pozornost a předem děkuji také za zodpovězení eh, položených otázek. Děkuji vám, pane Koši. A teď dám slova paní Sehnalové, prosím. Děkuji za slovo, předsedkyně. Děkuji samozřejmě také za, za prezentaci e, Evropské komisi. Já si myslím, že se všichni zhodneme na tom, že e, v posledních letech ta nepříznivá čísla nebo stagnace e, ve snižování počtu úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích jsou dostatečným důvodem pro to, abychom se zabývali tím, jak dál ve všech těch aspektech, které ovlivňují dopravní bezpečnost. A bylo to zmíněno, že neexistuje jedno, jedno zlaté řešení. A to především v oblasti chování infrastruktury a e, bezpečnosti vozidel e, a také zaměřit se zejména na hlavní příčiny e, dopravních nehod a těch, zejména těch nejvážnějších. To znamená rychlou jízdu, nevěnování se řízení a řízení pod vlivem alkoholu. Určitě je také nutné zaměřit se na ty nejzranitelnější účastníky provozu, to znamená na chodce a cyklisty. Já bych měla několik konkrétních eh, dotazů na Evropskou komisi v souvislosti s tou prezentací. Jednak bych se chtěla zeptat ehm, na další postup. Ono bylo zmíněn, byla zmíněna některá, ehm, některé termíny, nicméně bych se chtěla zeptat na základě jakých kritérií se bude eh, dále hodnotit o, o něch 19 vybraných eh, opatření. Eh, ten druhý dotaz se v některých případech vlastně týká možné chybovosti těch systémů protože eh, některé mohou být opravdu i problematické v tom, v tom reálném provozu, eh, například u systému ISA, eh, to znamená těch inteligen, <clears throat> toho inteligentního přizpůsobování rychlosti jízdy, pokud v Evropě chybí standardizace dopravních značek, mohou to být například u systému asistence při udržování vozidla v jízdním pruhu, pokud chybí vodorovné dopravní značení, už zde bylo také mluveno mluveno nebo hovořeno o e, úrovni dopravní infrastruktury, která se může opravdu napříč Evropou velmi, velmi lišit. Takže se ptám na, na jistou e, efektivnost a možnou chybovost tady těchto systémů eh, o eh, automatických eh, nebo o systémech automatického nouzového brždění, na to už se ptal kolega Koch, takže ten svůj dotaz nebudu opakovat. A poslední poznámka, zaujala mě ve vaší zprávě poznámka, která hovoří o tom, že existují náznaky. Týká se to vlastně toho spotřebitelského programu posuzování a hodnocení vozidel z hlediska bezpečnosti například eh, euro eh, NCAP kdy existují náznaky, že ne všechny země dostávají na své trhy rovnocený příděl vozidel s vysokým hodnocením a kdy v některých případech jsou určité modely s nízkým hodnocením zvlášť určeny pro některé v závorce méně bohaté trhy a na jiných nejsou k dostání. To je pro mě poměrně zajímavá poznámka. Ráda bych o tom věděla něco víc, eh, v čem ty náznaky spočívají a jestli máte nějaká data, eh, jaké mohou mít dopady z hlediska bezpečnosti společnosti v těchto jednotlivých zemích. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pan Kistelo. Ah, c'est monsieur Kramer. Tak je to pan Kramer. Ano, děkuji. Já jsem přišel něco později, ale je to velmi zajímavé, jak snižujeme počet nehod. My už jsme eh, o tom nepochybně hovořili, pan Koch si na to pamatuje, hovořili jsme o bezpečnosti silničního provozu. Nejprve jsme tu měli pouze nějaké technické možnosti, následně proběhla diskuze a vy jste eh, to formuloval tak, že si tedy v rámci omezování rychlosti města sami mohou rozhodnout o tom, kde tedy bude rychlost omezená, protože rychlost je to zásadní téma, pokud jde o bezpečnost. Když dojde ke střetu vozidla s e, cyklistou nebo s chodcem, tak při 30, e, tři, 30 km v hodině eh, je eh, tedy mnohem menší šance, že ten, eh, ta oběť přijde o život, než při 50 km v hodině. Tam je to 80% riziko, že tedy dojde ke smrtelné nehodě. My samozřejmě chceme snížit počet dopravních nehod, to je naprosto nezbytná věc, ale rychlost, alkohol a také dekoncentrace, to znamená nesoustředěnost způsobená používáním mobilních telefonů, to je tedy velmi vysoké riziko před 10 20 lety tomu bylo jinak. Já jsem nedávno viděl takový film, eh, kde tedy eh, se eh, snažili spočítat u basketbalového zápasu, kolik lidí se tedy do toho míče dotklo. A já jsem si uvědomil, že jsem to tedy nepočítal, protože jsem se soustředil ale zároveň tam tedy po tom hřišti běhal orangutan a já musím přiznat, že jsem si toho vůbec nevšiml, protože jsem se zkrátka soustředil na jiné věci. Počítal jsem počet těch hráčů, kteří se dotkli míče. To znamená, že eh, jsem se na to vůbec nedokázal soustředit a já si myslím, že právě při jízdě autem to může být naprosto zásadní eh, faktor při vzniku dopravních nehod a my si tady musíme uvědomit, co jsou tedy ty tři nejdůležitější příčiny dopravních nehod. To byla první věc. A druhá věc, kterou chci zmínit, eh, lepší zrcátka. To je naprosto zásadní. Některé, eh, tedy většina lidí je přejeta a zabita řidiči, kteří Eh, zatáčí doprava. Je to dáno tím, že tady řidiči dobře nevidí. Opět se něco takového stalo v, Brus- eh, v Berlíně minulý týden. Řidič, který zatáčel doprava, eh, srazil cyklistu, protože ho v zrcátku neviděl. To znamená, že bychom u nových vozidel měli zavést lepší zrcátka, ale ono to v podstatě bude relevantně až v roce 2028. Pokud to tady bereme se snižováním počtu dopravních nehod vážně, tak nemůžeme čekat do roku 2020 28. Musíme tedy být mnohem rychlejší v prosazování těchto změn, protože jde o záchranu lidských životů a v tom tedy chceme nepochybně něco změnit. Děkuji. A nyní má slovo paní Lukaševská, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vždycky, eh, když dojde k dopravní nehodě, tak je to eh, vina člověka. Jen zřídka je to eh, vina samotného vozidla. Jsou to lidé, kteří jsou příliš neskušení, příliš mladí, příliš roztěkaní, lidé, kteří používají mobilní telefon, lidé, kteří zkrátka nemají dostatečná, dostatečné dovednosti na tom, aby řídili auto. My tady hovoříme o 25 tisících obětech, ale nehovoříme o těch lidech, o těch mnoha tisících lidech, kteří byli v důsledku dopravní nehody eh, zraněni. Jsou to lidé, kteří jsou v důsledku toho, ku příkladu, invalidní a e, jejich rodiny jsou ponecháni bez pomoci, musí se sami e, starat o e, tyto oběti dopravních nehod, které byly zraněni. zraněny. To znamená, že to jsou desítky, tisíce rodin v celé Evropě, kterých se to bezprostředně dotýká. Evropská komise v některém ze svých dokumentů konstatuje, že bychom měli věnovat bedlivější pozornost eh, tréninku online. Eh, já Osobně se domnívám, že žádný teoretický trénink nemůže nahradit praktický výcvik, eh, kdy si na to řízení sáhnete. A proto se ptám komise, co chce učinit proto, aby řidiče, především řidiče nákladních vozidel, lépe vyškolila, aby ten, eh, to školení nebo ten výcvik řidičů nákladních vozidel byl lepší, aby se používaly určité simulace, jako v případě leteckých pilotů, tak abychom Eh, byli schopni eh, testovat jejich reakční dobu. Například když jde o střed s cyklistou nebo s chodcem. Eh, ptám se vás, jestli počítáte s tím, že byste tedy zorganizovali takovéto tréninky, takovéto výcviky za pomocí simulací. A další kontroverzní záležitost, nedomníváte se, že jsou tu lidé, kteří působí dopravní nehody zase znova? Musíme si uvědomit, že tresty za způsobení dopravních nehod, například v důsledku používání mobilního telefonu nebo v důsledku jízdy pod vlivem alkoholu, že tedy nejsou dostatečné. Nemáte pocit, že ti, kteří způsobují eh, nehodu, Eh, pokud dojde tedy eh, k, ke zranění nějaké osoby a k její následné invaliditě, že by například takovýto řidič byl povinen, měl být povinen se starat o toho invalidu, o tu eh, oběť dopravní nehody, které, kterou sám způsobil, tak aby lidé více přemýšleli dříve, než začnou v autě používat mobilní telefon, nebo než, se, než si sednou do auta pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. To znamená, že se domnívám, že bychom měli zvětšit odpovědnost těch, které, kteří dopravní nehody způsobují. Možná, že je to kontroverzní, ale ti, kteří se starají o oběti dopravních nehod, o invalidy, vědí, jak je to náročné, že to není pouze finanční zátěž, ale je to také eh, fyzická zátěž. Je to obrovsky náročné starat se o eh, oběti dopravních nehod, což byli dříve eh, mladí lidé plní plánů. Děkuji. Děkuji i já, tedy děkuji Evropské komisi za velmi zajímavou zprávu. Mně osobně připadá velmi dobré, že jsme tady eh, viděli seznam 19 různých opatření, která nepochybně přispějí k tomu, že zlepšíme bezpečnost silničního provozu, ale eh, jsou tu i kolegové, kteří dodali další body, další věci, na které bychom se eventuálně měli zaměřit. Já bych si dovolil k tomu zmínit ještě dvě další věci a prosím komisi, aby to eventuálně zvážila a zohlednila. Jedna se týká těch různých technických možností, které tu byly vyjmenovány a které jsou samozřejmě nezbytné a jsou důležité k tomu, abychom eh, silniční provoz ještě eh, učinili ještě bezpečnějším, ale Kromě toho jde o to autonomní a e, autonomní řízení, které nás samozřejmě staví před nové úkoly. A jedním z těch vý, e, úkolů, jednou z těch výzev je to, že musíme být zajištěni před hackerskými útoky zvenčí. A já jsem v tom seznamu nic takového neviděl a žádám komisi, aby se na to zaměřila a aby to v této fázi e, do té doby, než to bude zveřejněno, něco takového zapracovala a nebo nám alespoň vysvětlila, proč to tam není možné doplnit. A kromě toho bych měl ještě jeden dotaz. Pokud jsem to správně pochopil, tak by e, tu měla fungovat určitá inteligentní adaptace rychlosti, tak aby se tedy zvýšila e, bezpečnost silničního provozu na jedné straně, ale bychom na druhé straně také snížili emise NOXu a oxidu uhličitého. Co to znamená? Znamená to, že v jednotlivých vozidlech budou různá zařízení, různé aplikace, které budou ovlivňovat eh, rychlost, budou tedy různá pro osobní vozy nebo pro užitkové vozy. Já se ptám, co to konkrétně znamená, jak by takovéto, eh, takováto inteligentní adaptace rychlosti, inteligentní přizpůsobování rychlosti, jak by to mělo vypadat. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pár připomínek. Zaprvé bychom měli být k sobě upřímní mezi sebou. A měli bychom si říct, že se až tak nedaří. Máme cíle pro rok 2020 a pokud budeme pokračovat v dosavadním způsobem, tak je v žádném případě nedosáhneme. A to je z mé strany asi nejzávažnější připomínka. Za druhé, to se týká členských států. Teď jsme viděli prezentaci komise, tam jste měli seznam eh, různých lobistických organizací. A úplně na konci byly i členské státy. Jak je to potom se zásadou subsidiarity, zejména pokud je o eh, implementaci a vymáhání v členských státech, ve městech, na silnicích, ve vesnicích? Otázka subsidiarity, kdo má co dělat, kdo má co na starosti, to je něco, na co bychom měli klást správný důraz. Pak mám ještě tři spíše odbornější připomínky. Pokud jsem to správně eh, pochopil, ta komise teď vyvíjí test k technologické neutralitě. Jestli jsem to správně pochopil. A spousta nehod je způsobena nepozorností nebo ospalostí řidiče. A proto to podle mě je relevantní. A za druhé, Jde také o ty programy školení výcviku řidičů. Eh, vypadá to, že pokud eh, řídíte už 10-20 let, tak možná, že by bylo dobré i po této době podstoupit nějaké eh, pokročilejší školení. A potom ještě existuje velká skupina lidí a spousta obětí v této skupině, jde mm, mi o osoby, které jezdí na motocyklech, mopedech a tak dále, eh, které, kteří způsobují eh, nehody, nebo například ty ehm, elektrokola. elektrokola. Neměli bychom eh, mít také nějaký výzkum, který by se zabýval, kdo konkrétně, jaký typ skupiny je zapojen do jaké nehody? Děkuji vám mnohokrát. Paní Konečná na minutu a půl nebo jedno až dvě minutky, protože už máme spoždění. Prosím pěkně. Předsedkyně, byť teda jsem jediná z GUE, která k tomuto tématu bude mluvit, ale dobře. Um... Já jenom teda už eh, doplním kolegy, protože řada věcí tady samozřejmě byla, byla řečena. Já bych chtěla poděkovat Evropské komisi za to, co nám tady eh, dnes řekla. Z druhé strany mi tam také daleko více chybí uh, Eh, to jasné nastavení toho, jak eh, můžeme očekávat tu legislativu, případně některé případové studie, které nám chybí k tomu, abychom se uměli správně rozhodovat, protože tady musím eh, dát za pravdu kolegům, kteří mluví o tom, že většina těch opatření je stejně nakonec v rukou členských států a ve chvíli, kdy nejsme schopni udělat ani tak banální věci, jako je například sjednocení značení, Eh, dopravního v jednotlivých členských státech, tak si myslím, že dělat nějaká složitější opatření bude o to technicky náročnější a ne vždy se to setká s pozitivním, eh, s pozitivním vnímáním právě ze strany členských států na druhou stranu je určitě třeba říct že jsme za posledních deset let udělali neskutečný kus práce a ukazují nám to právě snižující se čísla eh, obětí dopravních nehod ale pořád ještě si nemůžeme říct že si můžeme v klidu sednout protože ta práce musí pokračovat a tak jak tady bylo řečeno ze strany některých kolegů já si myslím že v tuhle chvíli je řada opatření která už v některých státech například i existují a bylo by dobré je přenést do do jiných členských států, protože fungují a zároveň je řada věcí, které se nám otvírají v souvislosti s rozvojem nov, eh, nových eh, technických možností pro eh, elektrokola, ať už jsou to ty elektrokola, ať už je to motocyklová doprava, ať už jsou to třeba elektromobily, které jsou, a říká se to příliš tiché na to, aby je vůbec chodci byli schopni vnímat. To znamená, dneska se nám tady objevují auta, u kterých nemůžete předpokládat, to, že se jich leknete ve chvíli, kdy vejdete na přechod a můžou nám začít způsobovat řadu nových podnětů. Takže tam já bych viděla ten směr, kterým by Evropská komise také měla jít. Zaměřit se také na to, co nás v následujících letech čeká všichni to podporujeme ale může to mít i nějaké bezpečnostní aspekty o kterých zatím netušíme a určitě by bylo správné, aby se Evropská komise podívala také na toto téma. Nicméně jsem moc ráda a děkuji eh, panu Kochovi za to, co pro nás připravil a moc se těším na tu spolupráci v rámci výboru a na tom, jak ten dokument nakonec eh, snad ze vším, co zde dneska zaznělo, eh, budeme schopni dát dohromady pro pozitivní nebo pro dobro především našich občanů. Děkuji. Děkuji. A teď na závěr dám slovo komisi. Máte minutu a potom dám samozřejmě také slovo na, našemu zpravodaji. Děkuji vám, paní předsedkyně, za minutu tedy. Ráda bych se zmínila o několika obavách, které tu zazněly a kdo dělá co. Hovoříme tady o opatření pro bezpečnost silničního provozu automobilů. Bezpečnost silnic jako takových, to je v kompetenci členských států, týká se také chování řidičů, ale my dnes hovoříme o opatřeních týkající se bezpečnosti vozidel aby se tedy vyjasnilo, kdo má jakou odpovědnost. Druhý bod – co se týče opatření netýkajících se bezpečnosti vozidel, tady byly tři otázky eh, týkající se simulátorů, školení řidičů a tak dále. Na to odpoví kolegové z generálního ředitelství MUV. Eh, dva body týkající se harmonogramu a mm, vstoupení v platnost specifických opatření eh, v rámci perspektivy 2020, jestli je to ještě reálné. Ráda bych řekla, že jak už tady zaznělo, my jsme vykonali enormní práci pro to, abychom přišli s věrohodnými návrhy. Hovoříme o dvou významných tématech, eh, pro které komise musí připravit text věrohodný a to žádá svůj čas. Příští měsíc eh, zahajujeme veřejné konzultace a pak bude zahájen celý proces pro přípravu textu. Budeme pracovat co možná nejrychleji, ale musíme samozřejmě zohlednit celou řadu věcí. Buďte ujištěni, že všechno, co se děje, bylo uděláno proto, abychom tento návrh udělali co možná nejsolidnější. Co se týče eh, zavedení dodatečných opatření pro bezpečnost chodců. My se na to díváme, ale v roce 2015 eh, už komise zavedla určité opatření, které musíme nejprve vyhodnotit, než přijdeme s novým a možná poslední bod. Uh, Eh, týkající se eh, řízení bez řidiče. Eh, v souvislosti s kyberbezpečností také v Ženevě vznikla pracovní skupina, která se soustředí na toto téma a je třeba, abychom nezapomínali na to, že eh, až dojde na řízení aut bez řidiče, je třeba zavést další bezpečnostní opatření. Ale to ještě není součástí toho návrhu, který pokryjeme, ale my si plně uvědomujeme tuto věc, stejně tak jako členské státy a pracujeme na tom. A možná ještě poslední bod. Ano, dívat se dopředu. Já začala jsem tím, že jsem řekla, že jsme měli 55 opatření, teď máme 19 proč? Protože my se domníváme, že zatím nejsou určité technologie ještě na dostatečném stupni vývoje. Musíme vždycky eh, zjišťovat, eh, v jakém stádiu technologií eh, se v ten konkrétní okamžik ta konkrétní technologie nachází. A teď předám slovo kolegům z DG Move týkající se chování řidičů. Nemáme na to čas? Dobře, tak děkuji vám. Děkuji, budeme mít příležitost vrátit se k tomuto tématu Eh, v širším záběru s experty a se zástupci komise. Pane Koši, máte minutu, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát. Já vím, že nemáme moc času, takže budu velmi stručný. Děkuji mnohokrát za doplňující návrhy z řad poslanců a poslankyně našeho návrhu. Bude to tedy ohromná zpráva, kdybychom měli tedy tam do toho zapojit všechno a proto já bych se rád soustředil ve své zprávě na to, abychom opravdu uh, hovořili o vozidlech a bezpečnosti vozidel, chování řidičů, infrastruktury na silnicích, tomu se můžeme věnovat v další fázi. Měli bychom se skutečně věnovat tématu té zprávě. A to je bezpečnost vozidel. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Koš. A my budeme pokračovat v naší práci bodem číslo 13, to je výměna názoru s koordinátory sítě TNT, kde pak máme Katrin Trautmann a pana Karla Vinka. Jsou zde paní Katrin Trautmann a Karel Vink. Buďte vítáni mezi námi. là-dessus. <laughs> Thank you. <laughs> Good morning. Allons-y, nous allons continuer. Takže pojďme pokračovat. Samozřejmě velice srdečně vítám Katry Trotman, která velice dobře zná tento parlament jak říkáme ve francouzštině, ona je jedním z těch pevných pilířů, které máme skutečně zapotřebí. A panu Karlovinkovi také děkuji a vítám ho k tomuto významnému tématu účinné začlenění městských uzlů do koridoru sítě TNT, podpora inovací a interoperability, stejně tak jako pokroky uskutečnění skutečně ne, eh, co se týče, eh, tedy v Pobaltí. A také budeme hovořit o evropském systému řízení dopravy. My se těšíme na vaši prezentaci a teď bych vás ráda seznámila, seznámila s pravidly diskuse. Každý z vás dostane slovo na 15 minut. A poté dáme slovo našim poslancům, panu Izmu Ertugovi, který je stálým zpravodajem, a panu Markusu Piperovi, který se vrátí. Takže jim dáme poté také slovo. A nejprve má slovo paní Katrin Trotman. Děkuji mnohokrát, že jste přijala naše pozvání. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My s mým kolegou Karlem Vinkem jsme mimořádně potěšeni tím, že vám můžeme představit naši práci a stav, v němž se nacházíme a rádi přicházíme před naše vážené poslance. Vidím, že kvalita je přítomna. A my jsme vždycky šťastní, eh, když vidíme, že poslanci sledují naši práci a věnují jim pozornost. Já nejprve přednesu úvodní slova k městským sítím, k městským uzlům a Karel Vink potom pohovoří k CMS a já potom budu pokračovat v té druhé části, abych hovořila o koridorech velice stručně a o sítí, eh, o koridorech sítí a potom samozřejmě eh, jsme připraveni na diskusi. Nejprve bych ráda upřesnila, že pro nás naše role je rolu takových prostředníků, abychom usnadňovali uskutečňování koordinující práce, to je to strukturování těch dopravních evropských sítí s prioritou, která byla dohodnuta. To znamená, je to práce související s infrastrukturou a s realizací těch nejlepších nových infrastruktur, ale pro nás je tady také ten rozměr, a to chci zdůraznit, artikulovat eh, evropský také abychom zohledňovali samozřejmě evropské území, evropské občany eh, v této práci, protože eh, koridory se týkají také sítí měst, o tom ještě budu hovořit, protože dostupnost mobility pro každého je zcela zásadní. Druhý bod, my bychom si přáli, zohlednit eh, specifickou situaci městského obyvatelstva, eh, kterých se více týká znečišťování, hluk, doprava. A třetí prvek, o kterém se zmíním ve svém úvodu a který znovu naleznete v prezentaci, nejsou to tedy pouze infrastruktury, ale služby. Nacházíme se ve fázi, kdy dnes, když hovoříme o městských uzlech, hovoříme rovněž o službách souvisejících eh, s mobilitou ve městech. Eh, čili výzva týkající se městských uzlů. My jsme si přáli, zamyslet se nad nimi v této specifické oblasti proto, že dnes obyvatelé se soustředí zejména ve městech, jejich počet se e, zvyšuje a zde vznikají platformy propojení, které jsou velice technické povahy, e, závisející na různém způsobu e, dopravních systémů, a také sítí, ať už to je pro železnici, pro silnici, pro městskou hromadnou dopravu nebo pro logistické aspekty. Městské uzly jsou nezbytné pro efektivitu a integralitu sítí eh, koridorů a k tomu tedy se ještě specificky vrátím k tomuto specifickému rozměru, který nám umožňuje spolupracovat s celou řadou reprezentanců z lokální, regionální úrovně, zemské úrovně. Spolupracujeme se starosty a zástupci městských rad, eh, které se snaží zlepšovat eh, funkčnost městských uzlů v jejich metropolích my se snažíme zejména zohledňovat otázku logistiky, městské, urbání logistiky a prostředky pro ní, protože je to nesmírně důležité pro dobrou nabídku služeb jak na vnitrostátní úrovni, tak na vnitrostátní úrovni. My jsme vysledovali eh, Sledovali jsme také náklady, které dnes reprezentuje soustředění se dopravy a tyto náklady jsou samozřejmě sociální, dopad na zdraví a tak dále, ale také ekonomické. Ekonomický dopad eh, dopravních zácep. 100 miliard euro, to je jedno procento HDP Evropské unie ročně. A zásadně tento efekt se soustředí právě na městské uzly. Městské uzly mají tedy za úkol eh, eh, jsou určitým testem, testovacím lůžkem pro inovace, pro hospodářský růst, ale také zde dochází k velice silné ekonomické ztrátě právě díky těm dopravním zácpám. My jsme se tady pustili do těchto otázek týkající se městských uzlů a věnovali jsme se výzvám souvisejícím se znečištěním ovzduší, hlukem, bezpečnosti na silnicích, v dopravě, riziky nehod a samozřejmě také otázkou role občanů v tom, jakým způsobem hodnotí eh, dopravu jako uživatelé. Zohlednili jsme i jejich hodnocení a samozřejmě jsme zohlednili i protesty, ke kterým dochází. Eh, my bychom si přáli, aby nejenom výbor TRAN, ale i jiné výbory, eh, kterých se to může týkat, co se týče například ITRE v oblasti inovací, v oblasti energií, také ITRE, co se týče tohoto rozměru, ale také, řekla bych, IMKO. I IMKA se to může týkat eh, z hlediska práv spotřebitele, co se týče mobilních služeb nebo služeb v mobilitě. Už jsem to řekla. Eh, je třeba zohlednit i hospodářský dopad eh, rozvoj nových služeb v oblasti mobility. Většina těchto městských uzlů má optimální podmínky pro transformování a přidání hodnoty logistickým službám a e, plat, multimodálním platformám, ale to je nekončící příběh. E, to vzniká a tvoří se stále. Tyto multi modální platformy, zejména co se týče interoperability. Máme tady také akce související se znečištěním ovzduší, eh, transfer, eh, přechod směrem k čistým energiím, elektrická vozidla, vozidla poháněná na plyn. A také hledáme roli, kterou městské uzly mohou sehrát v organizování měst jako katalyzátory přechod, přechodu, aby umožnili občanům lepší dostupnost, například v případě sdílených jíst a podobně. E, tato spolupráce doprovází práci a spolupráci mezi městy a regiony. Na základě toho vznikla řada programů, například program Anterek, to se týče zejména koridorů, a vidíme, že tady máme výbornou výměnu osvědčených postupů, v řízení dopravních toků, eh, v využívání digitálních nových služeb a to je v rámci eh, té reflexe, ke které dochází eh, v tom, čemu se říká inteligentní města, smart city, protože města vlastně by měla sloužit jako veřejné místo a mělo by proto vytvářet co nejlepší podmínky. Eh, rovněž chceme znovu zdůraznit pro příští období v pracovních plánech také ekologickou dimenzi pro to, abychom dosáhli kýžených výsledků ve zlepšení situace na základě nastartovaných nových technologií a realizace koridoru. Eh, jenom rychle něco k inovacím a k příležitostem Eh, které nové perspektivy přinášejí zejména v oblasti digitalizace. My jsme vybrali eh, prioritní trasy pro rozvoj iniciativy komise v oblasti inovací, eh, především alternativní energie, které jsou dnes v celém souboru koridorů uplatňovány, v ten tedy, a zároveň máme tady některé vynikající příklady. Také si přejeme a vysvětlili jsme to členským státům nedávno, před několika měsíci na našem setkání s nimi. Vysvětlili jsme, že koridory jsou opravdovým prostředkem pro docílení standardizace a optimalizace technologií. Na tom jsme pracovali s Karel Vlem Vinkem prostřednictví DRTMS. To je výborný příklad. Můžeme konstatovat, že pakliže členské státy hm, s námi se silněji zasazují o dosažení harmonizace a co nejrychlejších společných rozhodnutí podaří se nám e, zrychlit naši práci, zefektivnit ji a rychleji dospět k větší bezpečnosti na, e, v dopravě. Technologie je třeba rozvinutá, ale ještě není aplikovatelná, zůstává v oblasti inovací. Ale až než poté dojde k realizaci, abychom měli vlastně celý ten řetězec uskutečněný když hovoříme o Space for Innovation, to znamená prostor pro inovace v našich koridorech. Naše koridory pro určité projekty jsou opravdovou laboratoří, zelenou laboratoří, která umožňuje malým i větším podnikům se tam setkávat, spolupracovat v rámci výzkumu a inovací. My se poučujeme ze všeho toho, co bylo podniknuto v rámci programu výzkumu, transferu technologií a nových řešení, aby naše koridory byly ještě efektivnější. Jaká je naše perspektiva? co se týče issue papers týkající se inovace a městských uzlů. E, my chceme efektivně umožnit komplexní využívání nových inovativních technologií, digitalizace, dekarbonizace, to je tedy opravdová priorita. Mm, integrujeme politiku e, s urbání dimenzí do plánování městského Chceme, aby korigodory přispěly k amsterdamskému programu v rámci tedy eh, rozvoje městského. Eh, chceme, eh, a potom klíčem je samozřejmě absolutní mobilita cestujících a logistika městská, která může být realizována v příštím období. A v souvislosti s městskými uzly na ně nahlížíme jako na platformu inovací a jako, jak už jsem řekla, to testovací lože pro nová možná řešení, ale musíme zcela jistě také, a to už jsme konstatovali, pokaždé, když vidíme, na, vidíme výhodu digitalizaci nejenom u těch vozidel bez řidičů, vždycky získáváme nové výsledky. Abych tady uzavřela tím, že eh, řeknu, že naše vlajková lotě, že zahajujeme diskuse s naší komisařkou o možnosti mít specifické projekty, eh, které by sami byly příkladem pro eh, další nové projekty mobilizace pro ty tři, čtyři příští roky. Děkuji vám mnohokrát, Katrin, za vaši prezentaci a teď dám slovo Karlo Vinkovi, aniž bychom ztráceli čas. On je koordinátorem řízení dopravy ERTMS. Děkuji, že jste tady s námi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně, já jsem velmi rád, že zde dnes mohou být, abych vám poskytl podrobnější informace nejenom o strategii a vizi, ale také o, o projektu, který je připraven k implementaci a měl by se realizovat v následujících letech. Hned vám to vysvětlím. Vše spadá do rámce toho, co už vysvětlila Katrin a navzájem e, se to doplňuje a podporuje. To, co se má realizovat v rámci programu, který popsala Katrin. Já hovořím o železnici, ale je jasné, že železnice s vodními cestami spolu se silniční dopravou ehm, se mají doplňovat eh, při dosahování cílů, které máme eh, z hlediska interoperability a mobility. Naším hlavním cílem je interoperabilita. Toto vše jsou nástroje. Jde o nástroj, něco, co musíme použít Eh, pro dosažení interoperability a to je jednoznačně hlavní cíl celkové mobility na úrovni EU. Abyste měli představu o tom, jak eh, RTMS vypadá, že to je mnohem širší z hlediska toho, co děláme v oblasti interoperability a mobility, tak eh, poukážu na čtyři rysy. Za prvé, ERTMS je mm, signalizační systém, ale má to určité eh, důsledky, například z hlediska dekarbonizace. Eh, víme, že železniční doprava je z hlediska uhlíkové stopy uhlíkových emisí nejefektivnějším způsobem dopravy. A tady vidíme, že kapacitu naší sítě můžeme navýšit. A vidíte tady hm, tu hodnotu 5 až 10 což je cíl. Některé, někdo to dal přímo do svého vlastního programu. Já jsem se podílel na řízení železnic a jsem si jistím, že to bude mnohem více. A nepřekvapilo by mě, kdy bychom na konci všeho zjistili, až bude všechno implementováno, že to bude 20%, nikoli 10%. Za druhé, jde o páteř digitalizace. A na tom je zajímavé to, že na úrovni EU eh, jsme rozvinuli technologii, která se může dále ještě vyvíjet. Máme RTMS tak, jak je eh, nadefinován, ale jde o krok, který potřebujeme pro dosažení toho cílového systému, což je eh, vlastně propojení těch lokálních eh, míst a satelitních míst a tak dále. A chce tady mít přímé propojení. možná, že můžeme počítat v roku 2025, ale ten potenciál tady prostě existuje. Z hlediska globalizace jsme rozvinuli systém. Ve světě vidíme, že ostatní kopírují systém, který jsme rozvinuli, vypracovali tady v Evropě a na některých trzích, jako je Austrálie, Turecko, dokonce v USA, je ten systém velmi e, úspěšný a mají oni zájem. A my teď musíme e, vyvíjet strategii, protože chceme, abychom dosáhli nějaké změny na trhu. A zvyšuje se bezpečnost. Dělali jsme různé výpočty a došli jsme k závěru, že máme asi o 15 až 20 vyšší bezpečnost, když budeme používat tento systém. Z hlediska implementace je to tak, že technicky ten systém je nadefinován, tady ho máme a jak budeme postupovat dále. Máme cíl, eh, který říkáme takzvaný průlomový program, protože mm, Catherine říká, že mohli jsme být mnohem rychlejší. Já si myslím, že jsme ztratili 10 let, možná 4 roky z hlediska mm, toho, co jsme mohli udělat máme eh, stabilní eh, rysy pro softwarový systém. To je základ číslo 3. Máme eh, realistický plán zavádění pro Evropu. Měli jsme plán pro 2017 a potom jsme měli vypracovat plán pro období 2017 až 30. Já jsem komisi eh, navrhla, bylo to akceptováno, že bychom to měli rozdělit, eh, ten implementační plán na dvě fázy, na období 2016 až 2023 a ta druhá fáze by byla 2023 až 30. Důvodem je to, že eh, za prvé mám zkušenosti z řízení železnic a eh, pokud budete mít ten časový plán třeba 15 let, ten výhled, tak první 10 let se nebude dít nic. Takže já jsem řekla, podívejte se na to takto. Budeme mít první část, kde provedeme ty hlavní změny, hlavní adaptace, které jsou zapotřebí v té první fázi. A zajímavé na tom je to, že pokud si uvědomíme to, co máme konkrétně naplánováno na to první období, když 2016 až 2023, tak vlastně všechno už je připraveno nejenom z toho technického hlediska, ale z hlediska systémového, operativního hlediska, hlediska schvalování a tak dále. To znamená, eh, pokud si eh, potom uvědomíme, tedy co všechno máme naplánováno do to, na to období do roku 2023, tak se nám možná podaří vše ještě zrychlit. A další věc, která je velmi důležitá a pro železniční dopravu je novinkou, je to, že chceme po um, lokálních subjektech, po lokálních železnicích systém, který bude standardizovaný. To znamená, že ten systém bude moci fungovat úplně všude v EU a to je obrovská změna oproti tomu, eh, jak to bylo na železnicích minulosti. Znamená to, že když řeknete že potřebujete eh, jednu standardizovanou jednotku onboard unit, eh, tak eh, byste museli dřív adaptovat infrastrukturu. A teď chcete od provozovatele infrastruktury, aby se shodli na tom, že budou mít tu standardizovanou jednotku, která bude fungovat na jejich železnici. A to je hlavní změna při řešení interoperability železnic. A je důležité, že různí aktéři akceptují ten způsob, kterým to děláme. Pokud chcete OBU standardizované tak, aby to fungovalo všude v Evropě, tak eh, musíte samozřejmě minimalizovat eh, vnitrostátní požadavky, což není snadné, protože každý má svá vlastní eh, individuální přání, ale prostě je to proto nutné. A kromě toho potřebujeme transparentní regulační rámec, vnitrostátní požadavky by měly být notifikovány. Pokud chcete, aby ta lokální eh, mm, železnice eh, mm, byla, fungovala v různých členských státech, tak to může stát 3 až 5 milionů, potřebujete různé schvalování a eh, to není přijatelné, je to něco, co změníme. Jak je to s tím průlomovým programem? tak v první řadě v něm uvádíme, že jsme definovali specifikace. Ty specifikace už existují, dohodli jsme se na nich a měli by představovat eh, základ. Máme základní specifikaci e, softwaru. A to se samozřejmě bude přizpůsobovat jako veškeré softwarové systémy, ale ten základ existuje a shodli jsme se na něm jako na standardu. E, za druhé, e, bylo akceptováno také revidované EDP, ze strany členských států a také komise. V prosinci jsme dosáhli formální schody, že to je způsob, kterým budeme pokračovat. Máme ty dvě fáze, dvě období a v tom druhém období budeme definovat mm, další věci na základě toho, co se nám podařilo v tom prvním období 2016-2023, takže v tom prvním období nás čeká vynaložení velkého úsilí. Hlavní závazky, a na tom opět trvá, nebo ten hlavní závazek, který jsme v rámci té dohody přijeli a na kterém se všichni aktéři v memorandu o porozumění z roku 2016 shodli, je standardizované OBU, které bude fungovat všude v EU a, a, a takže to musí být interoperabilní. A od roku 2019 eh, v rámci železničního balíčku, tak agentura ERA eh, bude moci mít eh, svůj orgán při té fázi implementace. A potom další věc, potřebujeme dohodu s průmyslem, jasné, jaké jsou cíle, dnes odpoledne eh, se setkám s operátory, abychom jim znovu vysvětlili, jak to řešit a jak eh, postupovat. Ten aspekt spolupráce s průmyslem je opravdu důležitý a je důležité také obhajovat evropský průmysl. Pokud máte velké společnosti, které se eh, slouží, spojí na třeba například úrovni, jako to v Číně, nebo máte různé iniciativy, které probíhají a budou konkurencí vůči tomu, co děláme na železnici, tak opravdu je nutné eh, integrovat a to lepším způsobem, nebo mít lepší koordinaci eh, toho, co promysl eh, navrhuje. Měli bychom být lídři v technologickém vývoji a to je výhoda, kterou bychom měli využít na úrovni EU. Akční plán pro ERTMS je implementovat ten průlomový program Máme to období roku 2016 do 2023. Musíme opravdu dosáhnout cíle. A moje role koordinátora je na to maximálně tlačit, abychom měli tu maximální pravděpodobnost, že dosáhneme eh, tohoto cíle. Budeme se zaměřovat na koridory, o tom už hovořila Katrin protože na těch můžeme ukázat, že to, co máme, to, co jsme mnoho let vyvíjeli, dává smysl. K tomu se ještě vrátím. A zejména jde o železniční nákladní koridory, ale platí to také pro osobní dopravu. A uvedu vám takový příklad, abyste chápali potenciál. Paříž-Lyon, to je trasa, která byla e, zkoumána ve Francii za podpory komise. A e, místo, aby vytvářely nové tratě, což je zapotřebí z hlediska kapacity na této trase Paříž-Lyon, tak eh, padlo rozhodnutí, že implementujeme RTMS. A to vyšlo z francouzské strany, ne z naší. A možná by došlo potom ke snížení z 30 na 18 eh, vlaků. To znamená několik miliard Eh, které bude zapotřebí na tratě, nebudou nutné investovat díky RTMS. Takže to je ten potenciál této technologie, pokud se ji nám podaří implementovat tak, jak by to mělo proběhnout. Ještě vám ukážu pár map. Eh, ty nastínují současnou situaci. Máme asi 7 km a ta druhá mapa vám ukazuje naše očekávání eh, pro rok 2023, kde by mělo jít o 20 000 km, které budou fungovat poslední slide, který mám. Eh, na tom vidíte eh, to, jak můžete být z technického hlediska motivováni, ale samozřejmě je důležité eh, vědět, odkud půjdou prostředky, jak to budete financovat. A tady bych chtěl upozornit na to, že máme různé případové studie, které se týkají koridorů a můžeme vám ukázat, že když implementujeme interoperabilitu na všech devět koridorů, tak to přinese zisky, to finanční příjem. Některé ty zisky jsou větší než u jiných koridorů, ale všude jsou akceptovatelné. A Jde o to, že se eh, musíte shodnout na té věci také na členských státech, kde mají své vlastní finanční plány, mají svá ministerstva dopravy a tak dále. Takže my uděláme následující věci a do toho jsem zapojen také já. My budeme řešit předpoklady, které jsou zapotřebí v programech členských států. Jaké tedy předpoklady zde platí pro koridory? Budeme se snažit je zkombinovat, tak abychom měli konzistenci mezi jednotlivými plány, které jsou pro koridory vytvářeny a aby to bylo také konzistentní s těmi návrhy, které padají na úrovni členských států. A myslím si, že tímto se nám může lépe podařit přesvědčit eh, ty, kteří budou rozhodovat o ERTMS a o tom plánu jeho zavádění. Já si myslím, že máme podporu komise. Jsem mm, samozřejmě také eh, vděčný za to, že máme i vaši podporu, díky které eh, můžeme provést některé z těchto velkých investic Ehm, potom tam máme také spolupráci s EIB. Máme způsoby, tři způsoby financování, teď se dostáváme k konkrétnějším formám, řešíme priority eh, a z hlediska financování. Eh, to budeme řešit zejména v následujících měsících a letech. Eh, tam budeme řešit zejména tu palubní jednotku OBU, budeme to vlastně kombinovat. Budeme kombinovat soukromé a veřejné finanční zdroje a pak také využijeme EFSI. To znamená, co já bych chtěl také vzkázat um, aktérům Neměli bychom se na to dívat tradičně, že jestliže potřebujeme prostředky pro železnice, tak se obrátíme na komisi nebo na vládu a požádáme je o ně. Ne, já si myslím, že z méně prostředky můžeme udělat mnohem více a to je podle mě to, o co bychom se měli snažit nejenom v členských státech, ale také jako eh, provozovatel infrastruktury eh, v rámci průmyslu a tak dále. Pokud toto všechno skombinujeme, tak tento konkrétní projekt, a na tom trvám, že jde o konkrétní projekt, eh, tak v té implementační fázi eh, půjde o jeden z hlavních evropských projektů, na které můžeme ukázat, že náš přínos ke světovému blahobytu eh, světové populace je skutečně pozitivní. Děkuji. Merci beaucoup, Děkuji mnohokrát. Ano, Připomněli jsme vám, že máte naprostou podporu našeho výboru pro dopravu a jistě budete mít i podporu výboru ITRE. Takže já bych teď, než dám slovo tady poslancům, eh, dáme ještě slovo paní Katrin o koridorech ke koridorům. Pardon, děkuji mnohokrát. Já vím, že poslanci se zajímají Eh, zejména o to, aby věděli, jak daleko jsme se dostali eh, v té situaci koridoru v oblasti Pobaltí, Rail Baltica. Eh, jenom bych ráda připomněla, že tady máme druhý pracovní plán, který byl před několika týdny předložen. Dokončili jsme analýzu, no řekla bych to tak, že jsme prohloubili analýzu technických aspektů koridorů a e, zaha, sestavili jsme seznam projektů a vedeme konzultační procesy. Dnes e, máme e, projekty v hodnotě 80 miliard eur. Pardon, 96 miliard eur a to bude mít přímý dopad na Rail Baltic který zase souvisí s dalšími projekty a tady jsou skutečně angažovaní všichni partneři. Pracujeme také na otázkách kapacity, eh, jak městských uzlů, a také jsme se zaobírali proskoumáním toho, jak optimalizovat otevřené finance. Eh, druhý slide, eh, to se týká finan- subvencí a financování v roce 2014 a 2015 vidíte, že 2,3 miliard eur eh, bylo uskutečněno kofinancováním, bylo využito pro otázky financování a eh, potom přes 280 milion eur pro projekty, které sdílíme s dalšími koridory země eh, koheze Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko měly zhruba 9 miliard eur pocházejících z fondu EZI pro rozvoj TNT kori- eh, sítí koridorů do roku 2020 významné Významná část těchto projektů přechází přes tento konkrétní koridor, o kterém hovoříme. Jsou tady další projekty EFSI, které již byly schváleny, jako například eh, modifikace letiště v Talinu, ale také tunel Blankebord u Rotterdamu, letiště v Rize a tedy eh, řada dalších, teď dávám jenom několik příkladů. Eh, rozvíjíme velké aktivity pro podporu projektů v celém jejich souboru. Eh, eh, už před 12 lety to bylo zahájeno, vlastně bylo uskutečněno pět for ke koridorům. Pracujeme také na přístavech. Včera došlo k setkání v Liež. Hovořili jsme s Petrem Balašem o propojení koridoru ze severního do středozemního moře. To je také pro železnice nesmírně významné. Rovněž jsme pracovali s, na koridoru od Pobaltí k Jadranu. Měli jsme zasedání v září o městských uzlech a také jsme měli celou řadu neformálních setkáních s přáteli Rail Baltiku. Jenom pro ukončení pláningu, to je poslední obrázek, to se týká toho projektu konkrétního Rail Baltica. Bylo mobilizováno 1,2 miliard euro eh, z oblasti strukturálních fondů a to umožnilo financování projektů ve čtyřech zemích Estonsko, Lotyšsko, Litva a Polsko. Vidíte tady, že dnes jsme skutečně ohromně pokročili, protože v roce 2017 jsme završili celou řadu projektů. Máme také mezinárodní dohodu, která byla podepsána v lednu a která teď probíhá ratifikačními procesy v parlamentech dotyčných zemí. 2018 završíme technický design, 2020 dojde k uzavření akvizice nezbytného území, k získávání nezbytného území, které je nezbytné pro stavbu a už včetně tedy přípravných prací, které budou zahájeny příští rok, abychom mohli dodržet tu lhůtu do roku 2025 pro uskutečnění projektu, který tady v roce 2030 by měl být kompletní. Tyto práce řídil vynikajícím způsobem Karel Wink nové projekty pro Rail Baltica závisí na RTMS eh, v tom okamžiku, kdy ten koridor bude realizován, abychom optimálně využili kapacity pro cestující. No, samozřejmě jsem ochotná odpovědět i na vaše otázky. Jenom prosím dovolte ještě jednu větu na závěr to, co vám můžeme říct oba dva, že čím více, eh, <laughs> čím více pracujeme, tím více vidíme, kolik práce nám ještě zbývá, takže počítáme na podporu Evropského parlamentu, abychom měli dostatek prostředků a mohli naše práci završit. Děkuji mnohokrát, Katrin. Děkuji, pane Vinku, že vaše prezentace. Slyšíte mě, ano? A teď zahoji diskusi a okamžitě dávám slovo našemu zpravodaji panu Markusi Píprovi. Prosím. Ja, ganz herzlichen Dank für... Děkuji vám za představení, paní předsedkyně. Katrin znám. Poznal jsem ji při jejich návštěvách u nás v našem volebním okrsku. Byla jste u nás, Katrin, já vás zdravím. Představili jsme některé projekty, které se setkaly s velmi pozitivní odezvou. Mám tři otázky. Za prvé, jakou máte zkušenost, vy oba, s EFSI? Ptám se, jestli bychom s tímto nástrojem neměli nakládat s větší upřímností. Myslím si, že EFSI Eh, v období levných peněz eh, nemá eh, velného smyslu. Možná tehdy, pokud jde o poradenské know-how investiční banky, nebo pokud do toho zapojíme poradenské know-how investiční banky, ale jinak to tedy nemá valného smyslu. Takový je alespoň feedback, který získáváme z ministerstev dopravy a od potenciálních žadatelů, předkladatelů projektů. To je první otázka. Druhá otázka určená Katrin Katrin Trautmann. Ty jsi hovořila o tom, že v Lotyšsku a v Litvě eh, bychom do roku 2023 eh, měli další 6 miliard euro investic do dopravních koridorů. 6 miliard ve dvou zemích. Možná, že jsem tomu špatně rozuměl. Dobře, Eh, takže na to budeš moci hned reagovat. Mě to velmi překvapilo, kde by se takové číslo eh, vzalo, protože eh, zatím nemáme žádné závazné přísliby, pokud jde o budoucí investice po roce 2020 pokud jde o investice do dopravní infrastruktury. A konečně poslední otázka se týká obou hostů. Ptám se, jestli Eh, tady existuje nějaký přehled o následující věci. My tady máme velký spor mezi země, eh, kohezními zeměmi, dalšími zeměmi, s eh, výborem pro regionální rozvoj a tak dále. A proto se ptám, jak to je s národními balíčky. Jestli je tedy přehled o tom, jak to vypadá s mm, s eh, rozdělením peněz eh, v rámci toho nástroje pro rozdělení Evropy, jak to vypadá s těmi dotacemi, bylo by možné tedy říci, jestli jsou tu nějaké další peníze, které zatím nebyly rozděleny a které by bylo možno rozdělit v rámci dalších výzev? A nyní pan Ertuk, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu Vinkovi. Eh, mohl bych mu dát přezdívku pan Interoperabilita. Eh, díky všem těm letům, běhež, během níž se tedy eh, tomuto tématu věnoval, to znamená interoperabilitě v oblasti železnic. Já vám ještě jednou děkuji a e, jsem taky rád, že, ty, že tu máme mezi sebou Katrin. Jsem rád, že tě vidím v Evropském parlamentu a srdečně tě vítám. A nyní moje otázky. Za prvé, ty městské uzly v koridorech TNT. To je to, o čem hovořila Katrin. My jsme před minulý týden měli snídani. Eh, díky paní místopředsedkyni, kde jsme hovořili o těchto tématech. A pokud hovoříme o digitalizaci, tak je to samozřejmě vždycky eh, hodně teoretické a málo praktické. A to tehdy, pokud to nějak nepřevedeme do praxe. A to se nám nedaří, protože v mnoha regionech Evropské unie a ostatně i v Německu nemáme k dispozici technickou infrastrukturu. Eh, především tedy 4G, eh, 5G 5G. Já vím, že jsou tady rozděleny kompetence mezi členskými státy a v Německu dokonce ještě mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Evropská unie tady sice poskytuje dotační prostředky, ale v podstatě o tom eh, tedy rozhodují telekomunikační firmy. Oni rozhodují o tom, kde budou investovat do infrastruktury. A mně osobně to tady připadá velmi eh, sporné, pokud hovoříme o automatizaci, o digitalizaci a o tom, že to chybí. To znamená, že v této souvislosti si nejsem úplně jiné, jistý, jak to vidíte vy jako koordinátoři, jak se tady eh, jak můžete zasáhnout do těch eh, konkrétních rozhovorů v daném místě a jak vypadá ta situace. Dále bych byl velmi rád, eh, kdybyste nám řekli ještě jednu věc. Ty jsi tedy hovořila o tom, že městské uzly sice skýtají velké množství výhod, ale zároveň jsou spjaty i s určitými nevýhodami. A vy, ty jsi tedy hovořila o e, ztrátách v rámci hodnotového řetězce v důsledku emisí a hluku a znečištění. My tedy e, s tím souhlasíme a očekáváme od komise e, do 31.5. takzvanou, nebo revizi takzvané směrnice Eurovinet. Je to znamená, že se snažíme o internalizaci externích nákladů. Já se ptám, co by si ty doporučovala jako koordinátorka, protože velmi těsně spolupracuješ, spolupracuješ s komisí, s generálním ředitelství MUV, co všechno tam tedy eh, musí být eh, obsaženo. My jsme tedy svého času hovořili o tom, jestli by vedle eh, hluku a emisí tam neměl být i prach. To znamená, že to jsou nepochybně záležitosti, kterým se budeme moci v nadcházejících dvou letech věnovat. Třetí věc. Rád bych se vrátil k inovacím, které máme, které, o které se tedy snažíme, nicméně které není možno implementovat v každodenním životě, protože nemáme k dispozici infrastrukturu a v konkrétním smyslu mi jde o infrastrukturu eh, v oblasti eh, se CNG, LNG terminálů eh, a nabíjecích stanic pro elektromobily, protože členské státy se zavázaly, že do konce listopadu roku 2016 předloží své národní akční plány. Eh, to znamená, že měli naznačit, jak do budoucna chtějí stavět tuto infrastrukturu a již včera nám paní komisařka Bulcová řekla, že z 19 členských států, že se eh, tedy k tomu eh, vyjádřilo 19 členských států, to znamená, že dodali svoje akční plány, 9 členských států zatím svoje akční plány nevydalo a já bych tedy požádal komisi, aby se chopila iniciativy, protože pokud jde o e, tu e, čistou část dopravy, tak bych se rád zeptal, e, kde jsou ta nejobtížnější místa na koridorech a jak by je bylo možno překonat za spolupráce se členskými státy, respektive kde, jako my, kde my jako parlament tady jsme schopni tomu napomoci na základě nějaké nějakých zpráv z vlastní iniciativy, případně na základě legislativních návrhů. Děkuji. A nyní má slovo pan Krámer, prosím. Já děkuji za vystoupení. Je to vždy napínavé, když tady mezi nás zavítáte. A když Karolvin řekne, že eh, eh, jestliže do 15 let, eh, mm, kdybychom měli ten výhled 15 let, tak se nestane nic, tak tomu věřím, mám také takovou zkušenost. Ehm, tři roky eh, jsme spolupracovali a má, přesně kolega Vink má zkušenosti s tím, jak eh, železnice reagují. Nicméně, eh, zásadní pozice KRTMS je důležitá. Máme tady těch 20 u CO2, tedy snížení těchto škodlivých emisí, potom 15 až 20 navýšení bezpečnosti, tím můžeme snížit nehodovost a 30 hodnotovou kapacit, tedy navýšení a kromě toho snižujeme nebo minimalizujeme eh, náklady. Mm, řeší se to počítačově. To znamená, je to situace, která je prospěšná pro všechny a přesto všechno už 15 let se marně snažíme to prosadit. Mám otázku. Já jsem eh, zaslal zprávu eh, mezi německou a polskou hranicí za 15 milionů euro byla postavena, pardon, mezi Kaunašem a Polskem byla postavena trať za 15 milionů a došlo téměř k zastavení regionální dopravy. Jako důvody byly uvedeny následující důvody, nevím, jestli to je pravda, že buď mm, polský zabezpečovací systém vlaku nemá e, e, ten systém RTMS No, možná, že problémy na té ruské straně, kde tedy je málo lokomotiv, mají tam spíše vozy pro vojenské účely, nefunguje tam topení a tak dále, takže eh, mají k dispozici pouze málo eh, vlaků, které jsou tím eh, vybaveny, takže tam máte čtyři 100 milionů eur na infrastrukturu a potom zjistíte, že nemáte vlaky a v podstatě dojde k výpadku dopravy, což Eh, není v pořádku. My potřebujeme zajištění těch přeshraničních eh, toků. A teď by mě zajímalo, kdy to komise věděla, kdy to zjistil Karel Wing, kdy Katrin Trautmann eh, jde o koridor, je to první krok, my jsme o tom diskutovali už deset let a teď se nás čeká dalších des, deset let, jestli tam máme mít RTMS nebo ne, to podle mě není v pořádku. Takže byl bych rád, abyste mi na toto mohli zodpovědět. Eh, jde o ten rozdílný rozchod kolejnic. Mm, potom v Estonsku, pokud vím, došlo k odporu proti té zvolené trase. Někteří uvádějí proto ekologické důvody, eh, někteří říkají, že chtějí mm, jinou trasu, protože eh, tam na té trase mají pozemky a chtějí na tom vydělat. Zajímalo by mě tedy, jak, jak to je. My budeme mít cestu do Talinu, do Vilniu, takže možná zjistím něco více. A potom kombinovaná doprava, to je moje třetí otázka. Například u kontejnerů ty by měly bez problému být přenositelné z nákladní dopravy na železniční dopravu. A pokud jde o ty velké nákladní vody, vozy, a pokud ty kontejnery najednou jsou větší a už je nenaložíte buď na nákladní vůz nebo na železnici, tak je to eh, katastrofa, protože dlouho pracujeme na um, Eh, právě tu propoje, na té propojenosti. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké informace, jak se k tomu postavíte. Eh, víme, že u tzv. Rail Baltica se hodně pokročilo a právě v baltských zemích, hodně o nich hovoříme, eh, tak tam jsou obrovské rozdíly mezi těmito třemi zeměmi v Lotyšsku se toho děje hodně a doufám, že se hodně pokročí. Už to není finanční otázka, je to otázka čistě realizace. A přeji hodně štěstí. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Děkuji vám mnohokrát, pane Kramere. Pane Wernere, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také Kataríně a Karlovi. My s velkou pozorností sledujeme vaše práce, vaše aktivitu koordinátorů ve spolupráci s jednotlivými národními vládami a, dopravy, a ministerství pro dopravu. Že je to obtížné, to jsme pochopili my všichni. Kolega Kramer právě řekl, že jak to vypadá v těch 15 let, z eh, jeho zkušeností 15 let se železnicí. Ale to, co tady zaznělo, že velcí aktéři při vývoji a výrobě železničních e, vozidel pochopili, že Evropa je jedním trhem a že technická kompatibilita je neuvěřitelně významná pro to, aby bylo možno obsloužit zákazníka. A když MTS e, bude rozumně nasazen a budeme-li schopni zvýšit kapacity na dobře vybudovaných trasách, jako například Paříž-Lyon, tam je to tedy pozoruhodné, o 30 více kapacity a to znamená ohromnou hustotu rychle jezdících vlaků a to samozřejmě sebou přináší nezbytný bezpečnostní systém a je zapotřebí monitoringu, eh, když kombinujeme mezi vysokorychlostními vlaky, regionálními vlaky a možná i eh, nákladními vlaky. Eh, bude-li teď dále budován i sektor přepravy, bude to znamenat i pro městské oblasti, městské aglomeraci více hluku. A myslím si, že i tady eh, jsme eh, vyjednávali možnosti financování, kde ten Rolling Stone eh, může být vybaven odpovídajícími možnostmi. Je to také téma, kterému jste se věnovali? Já se vždycky domnívám, že na evropské úrovni eh, bychom měli vytvořit, nebo tvoříme konzorcium s těmi největšími výrobci eh, eh, vozidel táhnoucích vlaky na železnice, protože vezměme si příklad Airbusu. protože jsme byli schopni jedině díky němu konkurovat Američanům. A totež bychom měli dosáhnout v oblasti eh, výroby eh, železně, eh, lokomotiv, aby se nám nestalo to, co se stalo, že jednotliví výrobci už vyjednávání v Číně. My bychom se měli snažit budovat tento průmysl zde v Evropě. Ale moje ústřední otázka je, dostáváme se ku předu se Siemensem a Fletcherem, nebo jenom jak se všichni jmenují z Itálie, s těmi výrobci lokomotiv, oni pracují na svém vlastním vývoji. Já to vždycky znovu zdůrazňuji, to je zcela centrální otázka, abychom dosáhli interoperabilitu, kompatibilitu, SNCF, a Deutsche Bahn, kdy si vytvořili takové konzorcium. Myslím, že ty to taky ještě víš, že že řekli, teď musíme nejprve vyjasnit technické otázky, než se budeme věnovat otázkám financování. Máme e, regulatorní orgán, máme všechny možnosti a je to třeba jenom zrealizovat. A vy dva e, jste to udělali velice průkopnickým způsobem. Děkuji. Paní Derkonen, pan Vivam de Ano, dobře, píšu si. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat oběma koordinátorům. Myslím si, že eh, jste měli velmi podnětné prezentace. Víme, že dekarbonizace, digitalizace jsou tady velké megatrendy v rámci sektor, evropského sektoru dopravy a je to velmi zajímavý přístup, to, co tady eh, zastáváte v rámci našich koridorů. To znamená, že by to tedy měla být taková zkušebna pro tyto nové technologie, že bychom tedy díky tomu měli podporovat digitalizaci. Myslím si, že to je dobrá myšlenka, protože všichni víme, že to nepochybně skýtá velký potenciál, že tedy digitální technologie a s tím zpěté obchodní modely v oblasti dopravy skýtají velké šance, ale jsou to velké rozdíly mezi členskými státy a to již nyní. Eh, technologie se velmi rychle rozvíjí a nyní je tedy naše velká, naší velkou šance šancí na evropské úrovni, abychom se vyhnuli fragmentarizaci, roztříštěnosti. V této souvislosti tady hovoříme o digitálním jednotném trhu, o jednotném trhu v oblasti dopravy a v této souvislosti bychom tedy měli právě dbát na eh, jednotný trh, vyhnout se roztříštěnosti, měli bychom spolupracovat, je potřeba eh, velká míra koordinace a eh, my tady máme evropský rámec, který tomu může být nápomocen. Máme tu také nařízení, standardy, pokyny a to všechno jsou velmi důležitá vodítka, která máme v tuto chvíli k dispozici, tak aby eh, dobře fungoval trh na evropské úrovni. Vy jste sami ve svých zprávě, zprávách zmínili to, že je potřeba se věnovat celé řadě kritickým otázkám, ať už jde o kybernetickou bezpečnost nebo bezpečnost osobních údajů a interoperabilitu. Koridory TNT skýtají velké příležitosti pro intenzivnější přeshraniční spolupráci v jednotlivých regionech. A já bych chtěla poděkovat za to, že jste zdůraznili důležitost výzkumu a také pilotních projektů, které bychom mohli na úrovni koridoru, koridoru realizovat. Víme, že digitalizace v tuto chvíli mění způsob poskytování mobilní nebo služeb v rámci mobility a také to mění způsob, jak se lidé přepravují. Velmi dobře vím, že model mobility jako služby velmi dobře znáte. My o tom eh, ve Finsku velmi často hovoříme a znamená to to, že ve Finsku chceme vytvořit takové prostředí, které by bylo eh, výhodné pro nové obchodní modely a pro digitální služby. Myslíme si, že to je velmi důležitý nástroj do budoucna. Katrin Trautmann zmínila i to, že v tuto chvíli hovoříme o těch prioritních projektech s komisí a bylo by dobré, kdybyste nám řekli něco blíže o tom, které z těch projektů by mohly tedy být těmi prioritními eh, projekty, které plní roli majáku a kromě toho jde o to, jaké finanční nástroje máme v Evropě k dispozici, jaká je jejich konkrétní role a jak velká je mezera mezi požadavky, potřebami a skutečnými investicemi na evropské úrovni. Jinými slovy se ptám, jestli máme na evropské úrovni k dispozici dostatečné finanční nástroje a jestli jsou tedy dostatečně dobře koordinovány, jestli tedy eh, spolu eh, dobře fungují. Já vám tedy děkuji za vaši práci, protože se domnívám, že je velmi důležité, abychom ty koridory v tuto chvíli využívali a abychom také posílili digitalizaci a rozvoj nových technologií v Evropě, protože to je to, co nezbytně potřebujeme. Děkuji. Děkuji vám, pane Vem Vondekam. Chcete rychle něco říci? Voorzitter, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám na srdci několik otázek, ale protože vidím, že už nemáme mnoho času, tak chci hostům eh, dát možnost, aby poskytli na ty otázky odpověď. Nejprve bych se rád zeptal na čínské investice. Jak to vypadá Eh, jak to vypadá s čínskými investicemi do našich projektů. Eh, konkrétně myslím eh, Rigu, Varšavu a tak dále. Má to nějaký konkrétní dopad na vaši práci? To je tedy otázka, kterou mám na srdci. Děkuji. Drazí koordinátoři, vzhledem k času, který nám zbývá, Musím vám říct, že každý z vás má maximum 3 až 4 minuty na reakci. Když to zvládnete, bude to báječný. Jdete do toho. Začneme panem Vinkem, prosím. Je vais essayer de répondre à votre challenge se pokusím dostat vaší výzvě. První otázka, která zazněla, se týká investic, rozdělování fondu a tak dále. Řekl bych, že mou prioritou v současné době je nejprve studovat koridory, vidět, jaké je jejich odůvodnění ekonomické a s tímto ekonomickým odůvodněním to eh, posuzovat s komisí a specifickými pracovišti jaká řešení by bylo možno nalézt pro realizaci. Druhá věc, kterou mohu říci, že teď máme výborný kontakt s výborem Regio, to znamená prost, Regi tedy, to znamená, diskutujeme s nimi velice otevřeně uvolňování prostředků. A to, co mohu říci o financování a realizaci. to bude dokončeno roku 2020. A potom bude mít, jako celé budou mít tyto koridory smysl a v rámci zkušeností eh, budeme mít také informace o inovativních platformách eh, pro financování a získávání prostředků. Eh, pan Etu hovořil o infrastruktuře, a o komunikačních systémech, které jsou zapotřební pro to, abychom mohli realizovat eh, program jako takový, jako celek, a to efektivně. To je naprosto klíčové, aby to bylo efektivní. Z hlediska systému komunikací, tak dnes máme GSMR jako komunikační systém a musíme se rozhodnout o tom, jaký bude nový komunikační systém. My očekáváme, že na začátku roku 2020 eh, budeme schopni Eh, říci, jak bude vypadat ten nový komunikační systém, který nehradí GSMR, který se stává zastaralým. Potom ještě jedna připomínka na závěr. Je to připomínka obecného charakteru, pan Kramer. Eh, já si cením eh, práce, kterou jsme odvedli společně, i když jste vy byl předsedou výboru. Vy jste také frustrován tím, že to nepostupuje jako dost rychle, že to možná není dost dobré ale eh, ta kritéria, o kterých jste hovořil, bezpečnost, eh, kapacita, náklady a kvalita, tak eh, to tady jsou určitě tím zá, samotným základem. Já jsem vám předložil ten průlomový program a jde o to, abychom uspokojili zákazníka, protože chceme mít konkurenční železniční systém, tak aby železniční podnik a železniční podniky mohly hrát svou roli. A my jsme to zařadili do eh, toho průlomového programu, který teď chceme v prvním období 2017 2023 23 nebo 30 implementovat. Pak další otázka. Myslím si, že jste měli pravdu, pokud je o to, že si průmysl musí uvědomit, že tady je před ním výzva, je to důležité pro odvětví a pokud eh, se nezapojí do spolupráce nebo partnerství. A teď hovoříme například o firmě Siemens a dalších, tak to bude kritické. Je důležité, aby toto udělali, abychom dosáhli dostatečných rozsahů, dostatečného objemu, abychom byli schopni konkurovat Japoncům a Číňanům. A, a to je věc, kterou, o které jsem hovořil s vedoucí manažery jednotlivých společností a teď každé tři měsíce probíhají diskuze, které se zabývají eh, strategie, probíhají se signalizačními řediteli a jednou za půl roku se setkáváme eh, s výkonnými řediteli. A máte pravdu, že bychom měli zrychlit, protože ztrácíme příliš mnoho času. Dále pan Van Kam a Verkenen položili otázky spíše pro Katrin ale je zde jedna věc, na které bych chtěl trvat. Můžeme mít skvělý technologický vývoj, můžeme o tom napsat knihy, můžeme mít spoustu byrokratických dokumentů, kolik jich jenom potřebujeme na všech úrovních, ať už to je úroveň komise, agentury, členského státu a tak dále. Ale v konečném důsledku z mých zkušeností mohu říci, že osobní kontakt mezi zástupci komise a mezi například koordinátory a mezi těmi lidmi, kteří jsou přímo na místě v členských státech, kteří potom přijímají rozhodnutí, tak to je to, co je klíčové. Například v Německu eh, máme eh, výbor na vysoké úrovni, máme tam vysokého zástupce ministerstva Máme tam eh, výkonné ředitele infrastruktury v Německu a tyto osoby se setkávají se mnou každé tři měsíce a řešíme, co je zapotřebí udělat, jaká rozhodnutí přijmout a přesně to děláme a to funguje. A eh, měli bychom tedy rozšířit ty osobní kontakty, kontakty, měli bychom být v dialogu s osoby, máme měli bychom o nich hovořit, abychom věděli, jaké jsou reálné problémy přímo na místě, v fungování, jaké jsou ty operativní programy tak, aby to fungovalo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Vinko, Katrin. Nejprve, pokud jde o ty finanční aspekty, tak musíme si uvědomit, že nástroj pro propojení Evropy je velmi účinným nástrojem. A my bychom tedy Eh, se na to chtěli soustředit i nadále, protože to se jedná o dlouhodobé projekty v rámci infrastruktury a potřebujeme takové příspěvky, které skutečně přinesou nějaký efekt a které zvýší hodnotu těch projektů. Pokud jde o EFSI, pokud vezmeme v potaz EFSI eh, jako nástroj, tak my jsme byli nejprve trochu eh, zdrženliví, ale je to 25 konkrétně dopravních projektů a máme za to, že to bylo vydařené a užitečné. Nicméně to musíme odlišovat projekty, které jsou přímo určeny finančnímu trhu, tak je to v Dánsku, v Nizozemsku, v, Němec, v Německu, kde je tedy vel, nízká úroveň eh, finančních prostředků. To znamená, že tedy přístup na finanční trh je velmi snadný. F, nástroj EFSI tedy může být užitečný, ale musíme to dát jasně najevo. 30, 36 eh, projektů je tedy 14 z těch všech eh, projektů, které se eh, podporují. Pokud jde o ten blending, o tu kombinaci, tak uvidíme, jaká bude tedy, jaký bude výsledek, jaký toho posledního kola, té poslední výzvy. Koordinátoři jsou proto, abychom tady měli dostatečnou úroveň financování v rámci CEF, abychom tady měli propojení mezi energetikou a dopravou, protože ta, ty sítě jsou potřeba a to je tedy velmi důležitá otázka. My tedy se část finanční podpory můžeme najít v těch tradičních typických projektech, e, pokud mám odpovědět na dotaz pana kolegy. Kromě toho musíme optimalizovat nástroje, které máme k dispozici, tak abychom e, poskytli určitou přidanou hodnotu, do, nějaký dotek těm systémům a projektům, které tu jsou. Úroveň CEF a ty dopady toho eh, nástroje jsou velmi dobré. Eh, I ty vedlejší efekty EFSI jsou dobré. To znamená, že finanční trhy už mají větší důvěru směrem eh, k politice TNT. E pokud jde o revizi eh, legislativy v oblasti emisí, já si myslím, že je velmi důležité, aby tu byl nový systém, nový nástroj, díky němuž bychom mohli získávat výsledky. Eh, můžeme mít politiku, jakou chceme, ale pokud bude eh, tedy eh, dobrovolná, tak to nebude stačit. To znamená, že skutečně potřebujeme takovéto nástroje, které nám poskytnou silnější páku, díky níž tedy dosáhneme silnější dekarbonizace. Pokud jde o ty prioritní projekty v oblasti dekarbonizace, tak my se tedy zaměřujeme na jednotlivé koridory a vybíráme projekty, které by mohly sloužit jako Eh, příklad. Eh, to znamená, že to je takový způsob, jak je postavit do středa, středu zájmu, tak abychom ukázali, že to možné je, že to je užitečné a že je to možno ufinancovat. To znamená, že právě to je naším cílem. Chceme mít ty prioritní projekty. Eh, v každém oblast, každé oblasti tady bude nějaký ten prioritní projekt mobilita jako služba. Jaký je tedy uh, Jak bude vypadat tedy hospoda, nebo obchodní model toho masu? To je stěžení otázka. Podle mého názoru je to tak, že pokud eh, k tomu přispějí nějaké zprávy z vlastní iniciativy, tak my do toho dodáme naše vlastní podněty protože jsme přesvědčeni, že poslanci Evropského parlamentu jsou schopni dodat obrovsky důležité podněty pro naši práci během příštího, během příštího finančního období. Nám tedy nejde o to, abychom pouze pracovali se stávajícími nástroji, ale jde také o to, abychom jasně řekli, že pokud tedy chceme pokračovat dál jako dosud, tak to může přinést socioekonomické výhody všem evropským občanům. To je tedy strategie, kterou jsme si stanovili. A pokud jde o Rybaltika, tak my jsme tady, tady provedli analýzu nákladů a dopadů. Dopadlo to pozitivně, přes, Představili jsme to před několika dny v Rize. Bude to ještě dále prezentováno za několik dní a můžeme to poslat všem kolegům, kteří by o to měli zájem. To znamená, že v tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy e, tedy dochází k mobilizaci členských států. Samozřejmě, že čelíme určitým potížím, pokud jde o administrativní překážky, nicméně doufám, že se nám to podaří dokončit. Pokud jde o opozici v Estonsku, tak ta je poměrně zásadní, silná. Nejsou to pouze zástupci ekologických organizací, ale pochází to z různých směrů, jsou tu různí eh, oponenti a my to tedy bereme velmi vážně, zohledníme to a domnívám se, že musíme postupovat naprosto transparentně, že musíme předkládat transparentní argumenty, protože ta, tam dochází k dezinterpretacím. Eh, ta diskuze je doprovázena některými velice chybnými argumenty a my tedy eh, musíme se postarat o to, aby všichni všechny zúčastněné strany v pobaltské oblasti získaly tu důvěru, kterou potřebujeme ve vztahu ke členským státům. To bylo tedy to první obtížné období, nyní bude následovat druhé období. My se tedy velmi snažíme vysvětlovat, že právě toto je příležitost pro to, abychom eh, tu infrastrukturu vybudovali právě nyní. Pokud si někdo myslí, že bychom to mohli dělat jinak, nebo že bychom to mohli odložit, tak prohrajeme. Eh, bude to bez šance. To znamená, že to je velmi silné poselství, které máme na srdci a doufáme, že váš výbor a další poslanci budou schopni to vysvětlit, protože to je naprosto zásadní. Je potřeba, abychom ukázali, že projekt takovéto důležitosti, to je v podstatě jediný eh, projekt z té první šestky, který se týká východních zemí a kohezní zemí, že je důležité, aby se to tedy stalo úspěšným projektem, protože podle mě jde také o rovné postavení mezi členskými státy a je to povinnost, které Evropská unie musí dostat. Já vím, že to podporuje Finsko a v tuto chvíli se v tom angažuje i Polsko a to je poslední věc, kterou řeknu. Eh, v červnu se tedy bude otvírat e, část e, této trasy v Sadovny a to znamená, že e, to bude pokračování z Bělistoku do Kaunasu. Je to tedy další krok v tom postupujícím procesu a v tuto chvíli já už eh, mám trochu, nebo jsem už optimističtější, než jsem byla na začátku, ale v každém případě musíme být naprosto rozhodní a silní a s, velmým, s velkým nasazením a odhodláním tedy musíme pokračovat eh, v té realizaci. Děkuji mnohokrát, Katrin. Eh, čas už nám vypršel. Ano, vy jste odhodlaní, ale zůstáváte také dlouhodobě odhodlaní takže je zapotřebí utíkat, ale ne zase příliš rychle, abychom získali to pozitivní. Takže děkuji ve jménu našeho výboru za to, že jste přišli, děkuji za vaši expertizu, vždy jste srdečně vítáni, alespoň v našem výboru. Opravdu je, že pravidelně provozujeme tuto výměnu názoru, protože pro nás je tato otázka nesmírně důležitá, věnujeme jí velkou pozornost. To jsou opravdu projekty evropského propojení a Evropa je potřebuje. Eh, takže si dovolím vám zatleskat, děkuji mnohokrát. A my se, drazí kolegové, setkáme na příští schůzi v Bruselu 30. května od 15 hodin. A přeji vám krásné odpoledne a Lovněž tady už vítám zástupce budoucího estonského předsednictví a děkuji i zástupcům Evropské komise. A děkuji tlumočníkům za to, že zůstalo déle než 10 minut.